Good morning, everyone. You have received the agenda of today's Dobré ráno všem, dostali jste eh, pořad jednání dnešního zasedání. So you received the agenda of today. Takže dostali jste dnešní pořad jednání. Eh, Navrhuji, abychom vzali sdělení předsedy až po hlasování, protože před hlasováním máme trochu víc napilno. Máme zápis ze schůze 21. a 22. června. Pokud nedostaneme žádnou námitku do konce dnešního dne, bude zápis považován za schválený. Zprávy o probíhajících eh, trialozích také vezmeme později, až po hlasování. A můžeme tedy začít eh, námitkou podle článku 106 o geneticky modifikovaných sojových bobech FG72 DAS 444066. To vezmeme dohromady. A Prosím autory námitky, aby si vzali slovo a uvedli nás do problematiky. Bart Stas eh, bude nahrazen panem Afrontem. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Ano, jak jste řekla, hovořím jménem Barta Stáse, kdo je teď ve výboru konta? a já přečtu text, který mi připravil. Dnes ráno diskutujeme o těchto dvou geneticky modifikovaných typech sojových bobů EFSA vydala příznivou zprávu, ale navzdory tomu se členské státy staví k této skutečnosti velice kriticky, zejména pokud jde o nedostatečnou informaci o fenotypické evaluaci a toxikologii a o nedostatečném posouzení rizika. Také nedošlo k 90-dennímu textu, testu toxicity a nebylo provedeno eh, řádné posouzení rizika. Členské státy eh, mají obavu eh, zejména z toho posouzení rizika, které EFSA měla provést. Stálý výbor i odvolací výbor nevydal žádné stanovisko, což znamená, že nebyla dosažena kvalifikovaná většina pro autorizaci. U obou typů sojového bobu nezávislé studie eh, prokázaly, že hodnocení EFSA eh, není v současné podobě adekvátní, jelikož neobjasňuje eh, určité nejasné body, zejména pokud jde o, dopadu na, pokud jde o dopad na lidské zdraví a reprodukční zdraví Tyto sojové boby jsou tolerantní vůči třem herbicidům, eh, glyfosfátu 2B eh, a eh, herbicidům a právě tak glyfosfát proti, vůči glyfosátu a glufosinátu FG72. A jde tady o to, že při sklizni zůstanou tyto chemikálie přítomny v sojových bobech. Máme také informace o karcinogenosti produktu, e, protože toto téma EFSA nepojednala dostatečně podrobně. V roce 2015 Světová zdravotnická organizace klasifikovala e, glyfosát jakožto toxický pro lidské zdraví. Také soukromé studie vyslovují obavy eh, ohledně 2,4D eh, a jeho vlivu na vývoj embryí. Jedním z problémů je, že ten produkt obsahuje také endokrinní disruptor a tady eh, maximální úroveň byla zvýšena. Pokud jde o isoxaflutol, tak ten je také považován za karcinogenní. Proto není možné, abychom prohlásili tyto sojové boby za vhodné k využívání pro potravinářské účely. Je naší odpovědností vyslovit tyto obavy z pozice poslanců Evropského parlamentu. A vzhledem k výrokům, které pronesl Juncker na adresu geneticky modifikovaných plodin, je naším úkolem se zhostit odpovědnosti, což velice rádi učiníme. Žádáme proto výbor, aby pozastavil jakékoliv implementační rozhodnutí, dokud nebude přehodnocena autorizace. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Boylen, kterou ale nahrazuje paní Házenkamp. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak eh, většina eh, už zazněla, eh, pan Afronte řekl téměř vše. Podle mého názoru je nutné zdůraznit, že návrh implementačního rozhodnutí od komise není v souladu s unijním právem a není kompatibilní s cílem nařízení kterým je eh, na základě obecných principů eh, zajišťovat vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat a právě tak zájmu životního prostředí a spotřebitelů. Hlavní důvod, eh, proč podáváme námitku, souvisí s glyfozátem. Glyfozát byl klasifikován jakožto pravděpodobně karcinogenní látka bylo to v březnu 2015, eh, mm, agenturou pro rakovinu Světové zdravotnické organizace. A eh, ten sojový bob FG72 byl vyvinut tak, aby byl tolerantní vůči glyfozátu což je nedostatek opatrnosti, eh, pokud jde o riziko pro lidské zdraví, je to porušení principu předběžné opatrnosti. Kromě toho budoucnost glyfozátu je značně nejasná, vzhledem k tomu, že jeho autorizace vyprší na konci letošního roku. A Francie a další členské státy už, se, už eh, prohlásili, že nebudou hlasovat pro obnovení autorizace. Druhá hlavní námitka souvisí s procesem. Stávající proces autorizace geneticky modifikovaných plodin e, probíhá tak, že komise přijímá rozhodnutí bez podpory kvalifikované většiny členských států. Což znamená, že výjimka se v podstatě stává pravidlem, e, nad čímž vyslovuje politování i komise samotná, nad tímto nedostatkem demokracie. A pokaždé, když výbor Envy a plénum Evropského parlamentu řekne, že proces nebyl dodržen, že není dobrý, eh, tak eh, by se z toho měli poučit a eh, implementační rozhodnutí by nemělo proběhnout. Děkuji paní Evi. Děkuji paní předsedkyně. Já jsem také podepsala tuto námitku a chtěla bych moc poděkovat kolegům, kteří eh, hovořili přede mnou a kteří eh, prezentovali všechny obavy, které máme a které nás přiměly podat námitku k této autorizaci, tak jak jsme to už udělali u jiných geneticky modifikovaných plodin. Eh, já jsem si nevzala slovo, abych opakovala, co už jsme slyšeli od předchozích řečníků, ale spíše bych chtěla požádat nebo zeptat se komise, zda počítá s tím, že by znovu předložila něco, proti čemu jsme dříve podali námitku respektive proti čemu podali námitku členské státy nebo parlament. E, ptám se, jestli v tomto případě e, bude vzata v potaz možnost změnit pravidla komitologie. víme, e, že společně s výborem pro krmivo a potraviny je možné sladit práci s technickým výborem. A tam, kde není kvalifikovaná většina v technickém výboru, nemůže komise přikročit k žádnému rozhodnutí ohledně autorizace. Takže zajímalo by mě, jestli bychom mohli tyto otázky zohlednit, protože by nám to značně zdemokratizovalo celý proces proces autorizace geneticky modifikovaných plodin, který je nesmírně důležitý. Pan Balas tady není. V tom případě eh, dáme slovo eh, oponentům, stínovým zpravodajům. Ne, omlouvám se. To slovo. Ano. Paní předsedkyně, hovořím jménem skupiny socialistů a demokratů. je e, trošku politování hodné, že jsme se dostali do takového bodu, kdy už e, nevíme, co říci. Takže je tu teď samozřejmě velký problém, že tu máme tyto námitky, ale zastupujeme tady Evropany, evropský lid, já jsem pro Evropan. Když se vrátím, vrátím do své země, lidé mi řeknou, ale podívejte se, ta Evropa, kterou hájíte, kterou říkáte, že máme podporovat, povoluje e, pěstování geneticky modifikované soji, to už je první problém, a zejména eh, modifikované tak, že je odolná vůči glyfosátům. Přitom teď se o tom vede obrovská debata, že se ví, že existuje korelace mezi glyfosáty a některými vážnými chorobami, kdy existuje debata mezi členskými státy, která je velice živá. Bavíme se o tom, proč roste, roste míra eh, eh, rakoviny v prostředí a že snažíme se zajistit environmentální zdraví. No a komise nadále, jako by se nechumililo, eh, pokračuje dál stejným směrem, my tady něco odhlasujeme a pokračuje to dál. Takže nejenom, že je potřeba změnit proces, ale musíme si položit otázku, to už, kterou si klademe od začátku, kdy od začátku bojujeme proti komise, nic se nezměnilo, takže nejenom, že je potřeba změnit postup, abychom hájili demokracii, což je to základní pravidlo, jim se řídíme, ale musíme dokonce naprosto zakázat takovéto výrobky, které mohou být velice nebezpečné pro zdraví. E, protože jinak my, mé, e, mý, e, mé děti a, a má vnoučata budou vyčítat, že jsme nezastavili tyto produkty odolné vůči glyfosátům. Doufám, že vši, všichni jsou vědomi, jako odpovědnost neseme na svých bedrech tento den. Děkuji, stínový zpravodajové. Pan Giseke. Paní předsedkyně, kolegové, pan Fjellner tu nemůže být, takže mi požádal, abych eh, za něj tady sdělil některé poznámky týkající se geneticky modifikované soji. EFSA eh, dala zelenou dvěma geneticky modifikovaným eh, sojovým rostlinám sojového bobu v roce 2017. Není to o těchto dvou odrůdách panel GMO dospěl k závěru, závěru, že jsou bezpečné, stejně bezpečné jako ty konvenční eh, protěžky ve vztahu k prostřed, životním prostředí. Od roku 2015 eh, eh, ti, kdo namítají, předložili 20 námitek vůči tomu návrhu rozhodnutí. A komise nepřekročila svůj mandát v základním nařízení. A my v parlamentu jsme se se, se, se odsouhlasili ehm, nařízení, jehož se EFSA drží, to znamená, že musí provést vědecké vyhodnocení a pokud EFSA dospěje k závěru, že je nějaká GMO bezpečná, měli bychom tomu věřit. Měli bychom věřit takovým uh, vědeckým eh, informacím. A není seriózní, když se snažíme tady zastavit jakékoliv schválení GMO zadními vrátky a uh, podkopávat takto autoritu EFSA takovými námitkami. Proto bychom měli hlasovat proti těmto námitkám. Thank you, Madame Gerling. Gerling. Opět jsme tady ve výboru a opět tady jde o nějaké námitky vůči prováděcím aktům. My jsme to tady slyšeli od těch e, namítatelů a zase jde o to, že tady děláme věci, které jsou mimo naší kompetenci. Znovu to děláme. Jistě, si můžeme stěžovat na prováděcí akty, ale nemůžeme na tom nic změnit. A lidé chtějí měnit systém. Ale přitom my bychom skutečně pak eh, podle vás zastavili taková, tak, takové prováděcí akty, taková povolení, ale když jste zodpovědní za vaše stanoviska, když hlasujete, abyste něco zastavili, tak možná je trošku těžké hlasovat proti vědeckým poznatkům. Když víte, že to hlasování stejně nebude mít žádný význam. Ten Proces hodnocení rizik u geneticky modifikovaných rostlin je jeden z nejpřísnějších na světě a dává členským státům a veřejnosti spoustu příležitostí. Tomu se vyjádřili, je to dostatečně robustní, aby jakýkoliv schválený produkt byl, uh, mohl být považován za bezpečný nebo stejně bezpečný jako konvenční produkt. Víme, že některé členské státy využili pravomoci, které jim tento parlament dává v rámci spolurozhodování. To znamená, že uh, nepěstovat tuto soju, to je OK, to je v pořádku, ale my se tady snažíme zablokovat dovoz geneticky modifikovaného výrobku, který přitom je prokazatelně eh, bezpečný pro ty členské státy, které to chtějí používat jakožto eh, krmivo. Já jsem neobdržela žádnou odpověď v průběhu naší výměnu v červenci k podobnému tématu ohledně toho, co si přejí dělat s krm, ve věci krmiva jednoznačně tento parlament nevyužil eh, příležitosti k tomu, aby členským státům řekl, můžete si vybrat, zda budete dovážet uh, eh, krmivo nebo ne, protože to by bylo moc složité, to by bylo příliš komplikované, protože nemáme eh, v Evropské unii prostě dost krmiva pro naše zvířata. Nejsme v tomto sobě stační. Dovážíme 72% krmiva a nedávné kroky politických skupin ze strany těch stejných autorů námitek prostě zajistí, že nikdy nebudeme nezávislí. Oni eh, byli proti pesticidům a eh, tudíž eh, zničili jakékoliv pobídky farmářů, aby pěstovali tyto plodiny, byli proti produktům na ochranu rostlin, včetně zákazu glyfosátu a tak dále. To všechno omezuje možnosti farmářů pěstovat plodiny v dostatečném množství. No a teď se staví proti dovozu krmiva. E, to jsou ideologická dogmata. Není e, ne, nezůstane už vlastně žádný prostor pro konvenční zemědělství a technologické inovace. A oni prostě ignorují vědecký konsenzus. Po, Eh, podívejte se třeba na takové věci jako klimatické změny. Tam ti, kdo ignorují k, eh, vědecké poznatky, jsou ostrakizováni, ale přitom v případě GMO je to jinak. Nikdo vám nevnucuje, abyste je pěstovali ve vašem státě, nikdo vám neříká, že je musíte jíst, ale jde o to, aby ti, kdo chtějí, mohli. A já nerozumím tomu, proč to tak je. Není proto žádný vědecký základ, je pouze ideologický základ. A to, že Eh, protestují na základě glyfosátu, který údajně někde ve, že to je prostě někde ve vzduchu, no to je stejně jako jakýkoliv produkt. Musí to být pravidelně e, znovu povolováno. Ne, ne, nevisí to někde ve vzduchoprázdnu. Musí se to vždycky z, z, zdůvodnit. Takže já myslím, že bychom to měli zamítnout. Já vím, že tento výbor to nezamítne, ale jen počkejte, až budete zodpovídat za tyhle hlasy. Protože tím zrušíte eh, dovoz soji do Evropy. A pak budete muset eh, podložit ta vaše rozhodnutí trošku robustnějšími vědeckými poznatky. Děkuji, paní Gerli. A ní, nyní zastupce komise. Děkuji, paní předsedkyně, ctění poslanci a poslankyně. Děkuji vám za vaše připomínky, za to, že dáváte komisi příležitost reagovat na tyto eh, eh dva eh, návrhy. Eh, Chantal Buči tu nemala být, takže mě požádal, abych ji nahradil. Takže na úvod mi dovolte, abych zdůraznit, že tyto dvě žádosti týkající se Eh, těchto odrůd sevého bobu eh, pro eh, potraviny a krmivo nejsou, nepředstavují tedy, nejsou opěstování, jak řekla paní Gerling. Komise se řídila všemi procesními kroky v legislativě o GMO. EFSA provedla velice ucelené vyhodnocení rizik tohoto výrobku a mm, dospěla k pozitivnímu závěru u obou GMO, pokud jde o jejich potenciální dopady na eh, lidské zdraví a životní prostředí. Co je také důležité, že členské státy se vyjádřily k tomuto vyhodnocení rizik a EFSA um, všechny ty připomínky Eh, také eh, o, o, se ke všem připomínkám vyjádřila. Nebyly žádné komentáře eh, členských států, které by spochybňovaly um, hodnocení EFSA. Veřejnost se také vyjádřila, EFSA na to odpověděla. Neobjevily se žádné nové informace, které by zcela vyvrátily pozitivní hodnocení těchto uh, sojových rostlin. A proto EFSA doporučila členským státům, aby povolili um, tyto plodiny v souladu s nařízením a jak už zaznělo dvě, ze strany dvou poslanců, bylo to odhlasováno v červenci 2017, žádná kvalifikovaná většina nebyla proti nebo pro, ale to bylo pouze z politických důvodů a negativního veřejného mínění, ne z bezpečnostních důvodů. A na základě pravidel komitologie a nařízení o eh, GMO Komise to předložila odvolacímu výboru 14. září 2017 a to rovněž nevedlo k žádnému stanovisku. A pokud jde o připomínky v návrhu a ucelenost politiky pro rozvoj, tak ve světle komise tento přístup není podkopán. Rozhodnutí o tom, jestli povolit pěstování GMO ve třetí zemi, je svrchovaným právem každé jednotlivé země. A musíme mít na paměti, že když dovážíme krmivo ze třetích zemí, tak bezpečnostní standardy EU nadále platí a co je také důležité, všechny země, které jsou eh, členy kartagenského protokolu, se připojily k mezinárodním bezpečnostním standardům. Evropská unie hraje důležitou roli v průběhu celého procesu při schválení těchto rozvojových cílů Rodlana rodla na implementovat agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a cíle udržitelného rozvoje v EU a e, v, ve spolupráci s dalšími státy. Pokud jde o obavy ohledně produktů na ochranu rostlin, zejména glyfosátu, zazněl několikrát. Eh, vůči němuž jsou, jsou tolerantní, jako u všech geneticky modifikovaných plodin, když jsou dováženy, musí splnit definovaná maxim, maximální reziduální úrovně, které jsou stanoveny v samostatné legislativě. A to není de, de, definováno legislativou o GMO. A rovněž eh, schvalování eh, a um, obnovování není regulováno v legislativě o GMO, jak řekla paní Gerling, debata o této obnově to nadále probíhá a e, názory agentury EKA e a EFSA se liší od toho, co řekla paní Hazenka ve svém projevu. Ovšem, je také nastavení e, testů v terénu, kde se testovalo e, těmito herbicidy a všemi herbicidy společně. A proto se komisi zdá, že standardy EFSA byly dodrženy a plné vyhodnocení těchto plodin již bylo provedeno. A pokud jde o tu výzvu, aby se to pozastavilo až do dalšího přeskumu, chci připomenout, že komise představila návrh, jimž umožnila členským státům omezit dovoz eh, GMO na jejich území. Bohužel však tento návrh byl eh, zavržen Evropským parlamentem a nadále se těšíme na diskuze, eh, tedy bude, eh, očekávám diskuze s radou. Pokud jde k otázkám k jedné otázce paní Evy, tak komise také předložila návrh změnit pravidla upravující proces komitologie což by pak dalo věc, více odpovědnosti členským státům. A tento návrh je nyní předmětem diskuzí parlamentu a rady. Ale dokud nebude tento legislativní proces dotažen, tak bude i nadále platit stávající postup a komise ho musí dodržet. Takže závěrem, dámy a pánové, mi dovolte ještě potrhnout, že komise nemá žádný důvod stahovat toto rozhodnutí povolující uvedení těchto dvou plodin na trh na základě pozitivního a uceleného vědeckého hodnocení ze strany EFSA. Obě rozhodnutí se řídily eh, všemi příslušnými ustanoveními a komise se řídí a, drží se svých implementačních pravomocí. Závěrem chci zmínit, že právo přeskumu Evropského parlamentu je omezeno pouze na otázku eh, toho, jestli se překračují eh, pravomoci stanovené v základním aktu a komise je silně přesvědčena, že nikoliv, že nepřekračuje své implementační pravomoci. Komise nemusí zdůvodňovat eh, tento návrh s ohledem na další věci uvedené v námitkách Evropského parlamentu, ale doufám, že Tedy eh, tato vysvětlení vychází, eh, vychází přesto eh, vstříc tomu, co bylo v té námice řečeno. Děkuji. A, a tím končíme první rozpravu o námice. Budeme hlasovat, ale nyní přejdeme k další námice. On acrylamide. Uh... Akrylamidu. Paní Kestinger kterou tady dnes zastupuje pan Karas. Máte slovo. Máš... Paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych tady chtěl dnes eh, zastoupit paní Kestinger, která mě poprosila, abych eh, v krátkosti něco řekl k tomuto tématu. Dnes tady jde o mm, námitku k postupu komise k opatření na snížení eh, obsahu některých látek v potravinách. Myslím, že eh, akrylamid, jedná se o akrylamid, je důležité eh, proskoumat všechny vědecké poznatky, které by mohly prokázat, že se jedná o karcinogenní látku. My Věříme, že komise dbá na zdraví a na ochranu zdraví občanů a e, usiluje o snížení rizik. U této námitky nejde o otázku chránit nebo nechránit zdraví, ale jde tady jasně o to, že ano, e, ochranu musíme zajistit. To, co vedlo k této námitce, je nejistota při aplikaci toho nařízení, protože ty eh, následky těch kontrol a nepřiměřené požadavky na uvádění těch opatření, které by vedly k nadměrné byrokracii v eh, oblasti gastronomie. A všechny konzultace, které jsme vedli s komisí, ukazují, že komise sama eh, je toho názoru, že je potřeba vypracovat nějaké pokyny, které by vyjasnily, jak malé a středně velké podniky eh, se s tím mají poradit, protože je to pro ně velká zátěž. A eh, je to velmi naléhavá věc, aby, abychom diskutovali o této otázce, o tom, jak co nejdříve přijmout pokyny, prováděcí pokyny v souladu s tímto nařízením. Protože nechceme eh, mít nejistotu při aplikaci těchto předpisů. A dále bych chtěl říci, že v tomto nařízení například eh, hovoří o postupu smažení eh, hranolek a jak by se měli mít před tím eh, a eh, s tím, že by se měl použít určitě ty brambor a tak dále. A my v Rakousku v gastronomii máme kvalifikované kuchaře, pracují tady lidé, kteří mají odpovědnost, eh, mají kvalifikaci, jsou vzdělaní a máme také velmi přísnou politiku v oblasti eh, gastronomie a bychom byli rádi, kdyby bylo možné respektovat vlastní zodpovědnost restauratéru a nezatěžovat gastronomii nepřiměřenými požadavky. A měli bychom tedy tady vytvořit výjimku pro malé podniky. A stejně tak máme doporučené hodnoty eh, od, od Evropské komise, protože ty samotné už vedly ke zlepšení. Zatím ale pořád nemáme dostatečné informace o provádění nějaké osvětové kampaně. Nejde o to, že bychom nic nedělali, ale jde spíše o to, že bychom si měli ještě jednou prodiskutovat, jestli by nešlo zjednodušit tyto postupy pro malé, středně velké podniky, nebo udělat výjimku pro tyto malé podniky a vytvořit jim právní jistotu. Tím pádem by komise měla šanci eh, vypracovat eh, pokyny pro tento sektor. Máme ještě pořád čas a proto bych chtěl požádat, abychom eh, zařídili eh, proveditelnou, eh, proveditelné podmínky pro tyto malé podniky. To, tolik tedy žádá moje, moje kolegyně Kestinger a celá naše frakce. Děkuji. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Po prázdninách eh, se u nás začalo v médiích psát, že Evropská unie chce regulovat i hranolky. Takže spousta lidí bylo rozčilených, začali nám telefonovat a psát dopisy. A já myslím, že nejsem jediná, kdo má tuto zkušenost. Když se podíváme na tento návrh na eh, snížení eh, výskytu akrylamidu, tak eh, by to skutečně takto mohlo mít dopad na tento sektor. Musíme to změnit, aby to vyhovovalo praxi v gastronomii. Eh, znamenalo by to pro ně eh, velké změny. Já jsem se v posledním týdnu snažila zjistit, jaká ta situace je, jak je to postihne. Hlavně jsem tady hovořila s zástupci těch podniků, kterých se to týká. A ten eh, obrázek té situace byl naprosto eh, jasný. Tyto navrž, tato navržená opatření by vedla k zlepšení ochrany spotřebitelů bez toho, aby ty podniky musely eh, nadměrně byrokraticky provádět změny u nás je eh, velká podpora pro tyto napravné změny a tak naše politická eh, skupina je pro odmítnutí tohoto návrhu, ale i tak eh, je to k zamyšlení. Neměli bychom dělat něco, co naráží na odpor veřejnosti. Měli bychom se zamyslet nad komunikací tohoto tématu, protože to evidentně asi není úplně ideální. Měli bychom se poučit ze všech těch předchozích eh, skandálů kolem okurek a žárovek a tak dále. Měli bychom eh, usilovat o zlepšení ochrany spotřebitelů bez eh, většího břemene. Děkuji vám, pan Taylor. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem poslouchal pana Karase. A mohu vás ujistit, že tady vůbec nejde o kvality rakouských kuchařů, ale jde o kvalitu a rizika, která jsou spojovaná s jídlem, eh, které mohou také eh, uvařit. Já chci eh, se vyjádřit k této námitce na odložení hlasování. Já si nemyslím, že je potřeba eh, odkládat. Stejně tak budeme hlasovat proti té eh, eh, námitce z následujících důvodů. V roce 2015 EFSA přijala stanovisko, které potvrdilo předchozí hodnocení, že akrylamid v jídle potenciálně zvyšuje riziko vytvoření rakoviny u všech věkových skupin. Při současném expozici akrylamidu u, věkový, u všech věkových skupin by mohlo nastat riziko těch karcinogenních dopadů. E, Evropská komise potom za to zareagovala. V červenci české státy přijali návrh na řízení, které by e, zavedl povinnost, aby se snížil podíl akrylamidu v jídle. To znamená, že všichni výrobci jídla, jako jsou restaurace, eh, všechny eh, provozovny rychlého stravování, eh, pekařství, museli zajistit, že ty stanovené hodnoty tam budou dodrženy. Tyto hodnoty jsou přiměřeně ambiciozní, ale 85 až 90 Eh, potravin, které již na trhu jsou, eh, splňují tyto hodnoty. A to přitom ani nejsou závazné. Takže v rozporu s tím, co říká návrh eh, paní Kestingerové, tak to nepovede k nějakému obrovskému břemenu pro provozovatele. Vždycky si uvědomujeme, že máme zodpovědnost vůči těm výrobcům, ale já si nemyslím, že tím nepřiměřené Eh, břemeno vzniká. Ten požadavek na ty malé obchody jsou ještě eh, lehčí a jsou podmíněné vhodností pro ten daný eh, produkt. Návrh komise znamená, že akrylamid minimálně bude předmětem pozornosti výrobců. To je první krok k tomu, aby se konečně snížil podíl této kancerogenní látky v potravinách. Skupina zelených bude hlasovat proti tomuto návrhu a byl bych rád, kdybyste se k nám eh, připojili. Děkuji, paní Šaldemozo. Po vegne af den socialdemokratiske gruppe vil jeg også gerne understrege. Děkuji. Jménem eh, socialistů a demokratů bych chtěla zdůraznit, že podporujeme návrh komise a proto budeme hlasovat proti námitce EPP. Máme k tomu několik důvodů. Za prvé a především chceme eh, zajistit, aby eh, byl chráněn spotřebitel. V roce 2015 EFSA eh, potvrdila, že úroveň akrylamidu v našich potravinách je příliš vysoká, na což se snažíme reagovat. A když EPP říká, že je to znepokojivé pro malé a střední podniky, protože je to příliš byrokratické, příliš to trvá, je to příliš detailní, tak to na to tak vlastně není. Podle toho, jak to chápu já. Tak jako mnozí z vás i já jsem dostala spoustu mailů z nejrůznějších stran, z různých eh, sektorů a většinou je nerada přímo cituju. Nicméně například Food Drink Europe říká, že eh, návrh komise je férový, praktický a úměrný. A e, pekaři říkají, že podporují návrh komise. chceme vy tedy kritizovat e, za něco komisi, pak za to, že se nesnaží dělat více proti akrylamidu. Takže velice stručně SAD podporuje návrh komise ohledně akrylamidu, takže budeme hlasovat proti námitce, kterou podala EPP. Protože se domníváme, že návrh komise je rozumný a myslíme si, že by mohl fungovat. Děkuji. Tak budeme pokračovat. Seznam řečníků je dlouhý. Byla jsem si naprosto jistá, že to tak bude. Máme ještě jednu námitku, která bude podobně zajímavá jako tato a i o ní musíme debatovat o hlasování. E, ještě před hlasováním musíme debatovat, nemůžeme hlasovat bez debaty. Takže e, prosím, neuvádějte argumenty, které už zazněly. Další řečník, pan Líze. Děkuji, paní předsedkyně. Tak nejprve, akrylamid je problém pro lidské zdraví. Je to tak, že zejména mladé, mladí lidé přijímají poměrně vysoké dávky. Já jsem se tím zabýval jako lékař, také ve spolupráci s experty a politicky bych to uspořádal tak, že nebezpečí eh, vycházející z akrylamidu je dnes rozhodně vyšší než nebezpečí z glyfozátu nebo z fipronilu. A když bychom měli uvažovat o tom, eh, o čem diskutovat, tak je potřeba vzít to vážně. Eh, Týká se to uh, opravdu nás všech. Novináři, kteří se tím zabývají, uh, v Rakousku Kronen Zeitung, v Německu Bild, uh, by měli hovořit o nebezpečí pro zdraví a my všichni, komise, poslanci i média, musíme informovat o této skutečnosti, protože bohužel největší podíl akrylamidu, který konzumujeme, Eh, přijímáme z jídel, které si připravíme sami. Když si sami eh, otoustujeme chleba, když necháme sami hranolky příliš dlouho ve friťáku, tak to je nejvyšší úroveň eh, akrylamidu, kterou přijímáme. Takže proti tomu je potřeba bojovat informacemi. Podle mého názoru Evropská komise nenavrhla žádnou maximální hranici, a, pragmat, a zkusila pragmatický přístup a myslím si, že v podstatě to jde správným směrem ale jsme v obtížné situaci e, také proto, že návrh komise e, sice e, se řídí tímto přístupem, ale není to tak úplně jasné. Je tam mnoho různých výkladů a také svazy podniků, jako například Hotrek, který zastupuje restauranty, říká, že ten přístup je dobrý, ale potřebujeme objasnění a má to vstoupit eh, prvního první v platnost a zatím nemáme žádné pokyny, žádné guidelines. Takže eh, pustíme se do nějakého pokusu eh, co nejdříve dostat na stůl nějaké pokyny. Ten postup je ale takový, jak popsal od Karas. Pokud to dnes necháme běžet, tak nebudeme mít na komisi možnost vyvíjet tlak, aby nám poskytla to objasnění. A proto bych nejprve poprosil komisi, aby jednala co nejrychleji a to ne prostřednictvím generálních ředitelů, ale prostřednictvím rozhodnutí celého kolegia, poskytla ujištění, že ty guidelines přijdou, a to ne týden před prvním lednem, ale podstatně dříve. E, mám konkrétní požadavky, tedy za prvé objasnění článku 2 a 3 e, konkrétně také část 2, přílohy 2 a přílohy 3, že ty platí, mají platit pouze pro velké restaurační řetězce a že část A přílohy 2 je jenom doporučení a žádná povinnost. Já si myslím, že to tak je myšleno, ale nedá se na to spolehnout a do vstupu v platnost zbývá jen pár týdnů, takže potřebujeme opravdu nějaké písemné ujištění, písemné objasnění ze strany komise. To by nám velice pomohlo. Možná by to byl myslitelný postup, že bychom tedy dnes podpořili námitku, ale poté eh, bychom dospěli k dohodě, eh, ke které by jistě přispělo, kdybychom získali to objasnění. Takže eh, za prvé, to objasnění chceme a to musí být odhlasováno v komisi, takže proto prosíme o odložení, ale kromě toho bych eh, prosil kolegy, aby eh, zohlednili, že EPP má dnes externí zasedání eh, v Římě, nebudeme u, zaseda, nebudeme u hlasování plně přítomni a bylo by kolegiální, kdybychom hlasování odložili z důvodu této nerovnováhy. Můžeme to udělat i na příštím zasedání výboru. Děkuji tak já opravdu musím vás poprosit, abyste eh, se omezovali v debatě a nezačínali ji celou znovu, protože tohle už jsme slyšeli všechno mnohokrát a stále ještě máme další práci před hlasováním. Před hlasováním. Tak paní Gerling. Tak já si vezmu vaši radu k srdci a řeknu toho jenom málo. Zaprvé eh, všichni vědí, že my nepodpoříme námitku, už jsem hovořila o vědeckém konsenzu a je jasné, že vědecký konsenzus je, že akrylamid je nebezpečí pro lidské zdraví, musíme to řešit a tento návrh je férový a proporcionální pokus o řešení. Jedna oblast, která leží zejména na srdci na frak, naší frakci, je nepříznivý dopad na malé a střední podniky. My jsme to podrobně zkoumali. Zkoumali jsme povinnost komise vůči malým a středním podnikům. Myslíme si, že komise ji naplnila. Vidíme tam řadu výjimek, které pomohou malým a středním podnikům, takže nebudeme se stavit proti námitce. Děkuji, pan Pedicini. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěl vysvětlit, že největší počet produktů, které obsahují akrylamid, jsou produkty, které eh, se používají k výživě malých dětí. Takže tam eh, si musíme dělat starosti v této oblasti. Eh, je překvapivé, že se to objevil ten pokus o odložení hlasování, protože v roce 2005 FAO eh, vyslovila obavy eh, z úrovně akrylamidu v potravinách a prohlásila ho za škodlivý pro lidské zdraví. VHO říká, že se zvyšuje riziko rakoviny ve všech kategoriích populace, takže bych chtěl připomenout EPP, že toto pravidlo nemá závazné limity pro akrylamid, e, pouze poskytuje limity pro malé restaurace, ale nemůže zabránit e, přípravě žádných tradičních jídel. Takže opravdu nerozumím vašim obavám. Domnívám se, že návrh komise e, by měl být schválen co nejdříve, protože poskytuje dodatečnou ochranu lidskému zdraví. Děkuji, paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi také velmi krátce už vystoupit za naší frakci. My samozřejmě uh, budeme hlasovat proti návrhu a eh, také bychom rádi požádali, abychom to neodkládali, protože když si vezmu slova kolegy Lízeho právě o tom, aby se stihly připravit všechny další potřebné dokumenty na komisi, tak to, že nám eh, toto bude vyset někde ve vzduchu, může být argument, protože se vlastně čeká, co udělá parlament. A já si myslím, že jsme se nejenom my, ale především odborníci shodli na tom, a EFSA to stanovisko vydala už před dvěmi lety, že je to rakovinotvorná látka Eh, plně se na projednávání tohoto dokumentu podílely všechny členské státy, jejich odborníci, jejich zástupci a já teď nevidím jeden jediný důvod, proč bychom měli bránit tomu, aby to bylo dáno v platnost a abychom dali komisi podmínky k tomu, aby eh, ty věci ještě dodiskutovala, guidelines mohla, mohla předložit, protože ve chvíli, kdy nám to tady zůstane další měsíc, tak se akorát obávám, že to bude někde v nějakém mezi prostoru, který vlastně nezajistí nikomu jistotu. My jako GUNGL jsme vždy eh, věřili tomu, že eh, chceme všichni ochránit spotřebitele a pokud to všichni většinou máme i ve svých programech a jezdíme s tím zpátky do svých členských států, tak tato námitka a její odmítnutí a to dnes je pro nás prioritou a myslíme si, že bychom neměli otálet. Děkuji. Thank you, Madam Kadenbach. Děkuji, paní Kadenbach. Děkuji. Já si myslím, že ta prohlášení jsou naprosto jasná. Většina v tomto sále se domnívá, že akrylamid je škodlivý pro lidské zdraví a že je potřeba to opatření podpořit, ale Eh, myslím si, že z vnitropolitických taktických důvodů některých kolegů, kteří brzy tento parlament opustí, eh, je, eh, byla, byla podána, byl, byl podán návrh, který používá průhledné, krátkozraké argumenty a hledá konflikty tam, kde žádné nejsou. Já si myslím, že všichni vidíme, že to, co navrhuje komise, že e, to je usnadnění pro malé a střední podniky. E, to všechno už tam je, to nemusíme požadovat, e, ty guidelines a tak dále. Takže je potřeba to dnes jasně odmítnout, jak námitku jako takovou, tak odložení hlasování. Děkuji. Tak za komisi pan Burkstetter. Děkuji. Jak už bylo zmíněno, EFSA dokončila hodnocení rizika v roce 2015 a současné limity současná úroveň vystavení akrylamidu ve všech věkových kategoriích budí obavy v důsledku karcinogenních efektů. Už v roce 2002 byl akrylamid detekován v potravinách a od té doby eh, také proběhlo mnoho práce. Eh, už eh, tu bylo zmíněno doporučení komise z roku 2013 647 EU ohledně prošetření úrovně akrylamidu v potravinách. A právě tak eh, potravinářské společnosti eh, se tímto tématem už zabývají, hledají zmírňující opatření a vyvíjejí nástroje, eh, které na dobrovolné bázi snižují úroveň akrylamidu. Nicméně z šetření členských států Eh, na základě tohoto doporučení eh, je jasné, že eh, zmírňující opatření, která jsou až doteď dobrovolná, jsou velice různě implementována různými potravinářskými společnostmi. A proto se dá říci, že dobrovolná opatření mm, nevedou k situaci, kdyby bylo zdraví dostatečně chráněno. To potvrdila i EFSA svým stanoviskem z roku 2015, které říká, že úroveň akrylamidu e, se konzistentně nesnížila za poslední roky. A proto z důvodu ochrany veřejného zdraví je nutné, aby vznikl regulační rámec pro snižování úroveň akrylamidu a aby uplatňování zmírňujících opatření bylo povinné, aby bylo patřičně ochráněno lidské zdraví. Nicméně, tím, že ta zmírňující opatření budou povinná, eh, máme na zřeteli především to, že musí být aplikována a musí být adaptována velikosti a povaze eh, příslušné potravinářské společnosti, která tato opatření uplatňuje. Eh, mohu opět prohlásit, že specifické rysy malých a středních podniků, eh, restaurantů a friterií byla zohledněna. Malé podniky a mikropodniky například eh, mají explicitní výjimku z jakýchkoliv požadavků na odebírání a analýzu vzorků a vedení evidence. Takže ta plánovaná opatření neuvalují žádnou administrativní zátěž nebo byrokracii na malé a střední podniky. Návrh nařízení byl v uplynulém roce a půl e, podroben rozsáhlým konzultacím, do, které, do kterých se zapojila celá řada profesionálů a expertních organizací z oblasti e, restaurací, cateringu, e, malou obchodu a tak dále. Návrh nařízení byl také zveřejněn eh, na portálu Better Regulation Evropské komise s žádostí o zpětnou vazbu a my jsme obdrželi poměrně hodně komentářů, detailně jsme je proskoumali a podnikli jsme změny v textu návrhu nařízení eh, ještě před hlasováním ve stálem výboru 19. července, právě abychom odstranili tyto obavy. Nicméně jak už poukázal pan Líze, stále ještě je potřeba vyřešit určité otázky. To mohu říci, že pokud návrh nařízení projde a vstoupí v platnost 20 eh, dnů pod zveřejnění, ale bude platit pouze čtyři měsíce po vstupu v platnost. Takže ta reálná aplikace nařízení se dá očekávat, pokud všechno půjde dobře, až na jaře příštího roku. Takže ne 1. ledna 2018. Pokud jde o ty konkrétní obavy, komise se zavazuje, že ještě před vstupem v platnost poskytne jasné pokyny, guidelines a vnese naprostou jasnost do toho, které podniky musí aplikovat která pravidla. A to je v souladu s právním předpisem článku 2, a e, s komentáři, které byly k tomuto bodu poskytnuty 19. července ve stálem výboru a které jsou explicitně zmíněny ve zprávě tohoto výboru. Takže mohu jasně říci, že poskytneme jednoznačné pokyny ohledně toho, která opatření musí uplatňovat které podniky. Ještě předtím, než aplikace legislativy začne. Pokud je o používání Goller Guides, tak eh, to je velice jednoduchý nástroj k měření úrovně akrylam, k akrylamidu a k zajištění, aby byla co nejnižší a aby byla pod eh, limitem. Budeme také muset objasnit, já jsem například ve snídani v hotelu a opravdu pokud si zákazník v toustovači eh, nechá příliš dlouho chleba a on je potom opečený do tmava, tak eh, není možné, aby eh, provozovatel hotelu za to nesl nějakou odpovědnost. Za to, co si zákazník udělá sám. Takže opravdu ta barevná stupnice, barevné kódy e, nejsou důvodem k tomu, aby zákazník, který nerespektuje, e, vedl k tomu, že hotel bude nějak sankcionován. Pokud jde o odebírání vzorků a analýzy, tak e, to se plánuje pro velké potravinářské řetězce a bude ještě dále objasněno, že odebírání vzorků a analýzy se mohou provádět na centrální úrovni, protože oni mají standardizované procedury na přípravu jídla a proto není nutné, aby se ty vzorky odebíraly v individuálních provozovnách všude po Evropské unii. Takže je jasné, že i odebírání vzorku a analýzy se bude provádět proporcionálně. Komise je toho názoru, že návrh nařízení poskytuje vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a přitom plně respektuje princip subsidiarity a proporcionality. Pokud jde o žádost o možné odložení hlasování, a e, teda, je, předsedkyně přerušuje. A o tom jsem se ještě nezmínila, říká předsedkyně. Děkuji moc krát. Tak teď e, se musíme pobavit o tom, jestli budeme hlasovat e, dnes nebo ne, ale to až později. Nejprve si vezmeme námitku o e, endokrinních disruptorech a jejich vlastnostech a já dám slovo přímo autorům námitky a žádám vás, prosím, je to v zájmu nás všech, abyste omezili délku svých příspěvků. To téma všichni velice dobře známe. Takže paní Gitteland, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se to dodržet. Já namítám proti návrhu prováděcího předpisu komise na ochranu eh, eh, rostlin jde o eh, endokrinní disruptory, látky obsahující endokrinní disruptory. Ten návrh komise není celý špatný, ale není dostatečně kvalitní a není právně solidní. Právní služba EPP konstatovala, že eh, to novou výjimkou komise překročila své pravomoci pro ty necílené organismy, jak je to uvedeno v dvě. Současná nařízení PPP říká, že aktivní látky mohou být schváleny pouze, pokud eh, neobsahují látky obsahující endotinní disruptory a nemají nepříznivý eh, vliv na tyto organismy. Takže je potřeba vyhodnotit eh, eh, realistické podmínky používání, které nesmí být zanedbatelné. To je to takzvané zásadní kritérium pro životní prostředí. Nicméně návrh komise zavádí výjimku k tomuto bodu, čímž tady vzniká právní mezera a vlastně se tím mění zásadní součást toho nařízení. Je to eh, porušení, evidentní porušení pravomocí komise. To komise dělat nesmí a proti tomu namítáme. Vědecká kritéria u endokrinních disruptorů jsou zásadní. Také eh, komise říká, že se bojí dalšího prodlení, pokud se to nařízení neschválí. A právě eh, a říká, že proto by tedy parlament měl vyslovit svůj souhlas, ale jak všichni víme, je to komise, která měla předložit tato kritéria již v prosinci 2013. Měli bychom si také eh, připomenout, že eh, komise eh, byla dokonce odsouzena u Evropského soudního dvora za to, že nedodržela své povinnosti, parlament žádné prodlení nespůsobil, my jsme opakovaně vyzývali komisi, aby začala jednat a teď komise ta kritéria předložila a nejsou v souladu s tím, co, eh, k čemu měla komise mandát. Jde o zdraví pro naše občany a pro, zdravotní, pro, pardon, pro životní prostředí, jde o právo na ochranu před eh, nebezpečnými látkami kolem nás, takže to je důležité a já si myslím, že evropští občané eh, mají právo na tuto ochranu, neměli by být vydíráni těmito požadavky a neměli bychom přijmout eh, tyto nedostatečné vědecké kritéria jenom proto, že komise tak dlouho žádný podobný návrh nepřiložila. Chceme, aby komise přiložila nový návrh bez těch výjimek. Eh, nebude se to vyžadovat, aby komise přepracovala všechno, ale je potřeba eh, tento protiprávní prvek z toho odstranit. Pan Eichhout. Děkuji, paní předsedkyně. Já to také řeknu velmi stručně. Ano, eh, člověk by se, eh, jeden by se rád pustil do popisu té více než sedmileté ságy, jak se to všechno vyvíjelo, ale já chci připomenout ty důležité věci. Jde o to, že komise tady překračuje svůj mandát. To je hlavní otázka. Je to otázka týkající se zákonnosti Vůbec to vlastně nesouvisí s tím obsahem. Myslím si, že můžeme mít rozdílné politické názory na ten předmět, ale tady jde o procedurální otázku, jestli tedy komise své pravomoci překračuje nebo ne. A proto jsme také požádali o právní stanovisko, protože to nám pomůže rozhodnout se. A to právní stanovisko eh, to říká docela jasně, a sice, že komise překračuje své pravomoci. Tečka. Lidé teď budou říkat, eh, buďme pragmatičtí, protože, ale já si myslím, že tady jde o zákonnost a zejména ty strany, které proto jsou, by neměly eh, argumentovat tím pragmatismem. To pro mě nedává žádný smysl. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jak přesně ty, eh, kde přesně ty pravomoce jsou překračovány. Je to to zásadní rozhodující kritérium, takzvané katov kritérium. O tom eh, eh, se diskutovalo už eh, okamžiku, kdy se tato legislativa přijímala. Jak se to bude definovat, musí tam být ta přítomnost těch endokrinních disruptorů a v jakém okamžiku se to musí aplikovat to pravidlo a proto se stanoví to kritérium. Proto se vytvořila celá příloha, která definuje přesně tu situaci a v té příloze je velmi jasně řečeno, že to může být schváleno pouze, pokud se to nepovažuje za obsahující endokrinní diskutory pro ty necílené organismy. Ale právě tuto zásadní věc teď komise chce změnit. Pokud chcete udělat výjimku u nějakého zásadního prvku nařízení, tak to musíte udělat kodecizí e, oficiálně. A komise říká, že to všechno musíme přijmout co nejrychleji, poté co to e, sedm let zdržovali, ale naše odpověď je jasná. My teď tady vůbec nechceme diskutovat o těch kritériích ta část toho návrhu e, není až tak problematická. Pokud chcete změnit to nařízení, tak předložte návrh pro spolurozhodování. Tak se to prostě normálně dělá. A také se podívejte na to právní stanovisko, které jasně říká, že toto zásadní rozhodující kritérium je neodmyslitelný prvek celého nařízení. Komise někdy e, teď argumentuje tím, že to je jenom příloha, že na tom tak nezáleží, ale Eh, přece eh, komise si nemůže rozhodnout, že určitá část toho nařízení už eh, není důležitá. A přesně tak všichni víme, že příloha může být kolikrát důležitější než samotné nařízení. Například o, v tom nařízení o obnovitelných zdrojích energiích máme stanovené cíle pro členské státy v příloze a těžko můžete říkat, že to není důležité. Takže tento argument neobstojí. Komise může předložit ten návrh, ale eh, jako návrh na, eh, v rámci postupu spolu rozhodování. Nemůže to udělat v rámci prováděcích eh, pravomocí. Takže bych chtěl poprosit všechny své kolegy, aby odložili své ideologické brýle, ale dívali se na to z pohledu procedurálního. Tady je jasné, že komise překračuje své pravomoci. Máme k tomu právní stanovisko. Co víc ještě potřebujete? Omlouvám se komise. Po sedmi a půl letech E, pořád e, děláte to, co e, předtím. Myslím, že v podobných případech bychom měli postupovat takto. Měli bychom k tomu přistupovat z právního hlediska. Já hlavně tady musím vymezit časovou, časový limit. Prosím, dodržíte řečnický čas, paní Delaje. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, že ten návrh, který máme na stole, není dokonalý, ale umožňuje nám přece jenom postupovat před um, ta kritéria komise členských států vychází z definic eh, a co ještě více bychom chtěli. Po těchto všech argumentech není to, není to jenom okopírované ale buďme pragmatičtí, musíme aplikovat tyto definice na naši legislativu. Budeme, to, budeme potřebovat eh, k tomu ten čas a musíme teď věci posunout vpřed. Žádáme tuto, o tuto definici již dlouho, je to nezbytné a potřebujeme ji právě dnes. Pokud tento návrh zamítneme, tak eh, nás čeká deset dalších let jednání. Říkáme, že definice je důležitá, a je nutná k ochraně občanů, no tak eh, pro boha neodlo, neodkládejme debatu na dalších deset let. Musíme se posouvat před, chceme chránit zdraví a proto potřebujeme striktní, přísná, jasná pravidla. Musí být jasné, co se smí, jak eh, a jak, jakým způsobem vyrábět bezpečnější výrobky do budoucna. Děkuji i za to, že jste eh, dodržela krátkou řečnickou dobu. Paní Gerling. Děkuji. Já, já jsem si připravil velice dlouhý projev. Ale pokusím se to nějakým způsobem omezit. Já nepodporuji toto usnesení. Máme za to, že návrh komise akceptovatelný, ale akceptovatelný, když ne dokonalý. Ale tohle je skutečně výsledek mnoha let. Musíme se zamýšlet, musíme zohlednit to, co máme na stole a nehledat nějaké další důvody k od, odkladu. Je důležité, abychom měli nějaké eh, nařízení, eh, kdy vidíme, že to má, eh, aby ty přípravky, které mají negativní dopad pouze na některé organismy, aby byly nadále povoleny. Samozřejmě, když není eh, klasifikována nějaká látka jako endokrinní disruptor, tak není automaticky schválena, což je tady tento dojem chtějí některý vyvol, někteří vyvolávat. Všechno je podrobeno ucelenému vyhodnocení rizik a schválení je možné teprve poté, kdy všechny aspekty tohoto hodnocení jsou uspokojivě vyřešeny nutnost nahražení stávajících dočasných kritérií musí, je, je, musí být zdůrazněna. Tato kritéria jinak budou trvat na neurčitou dobu, tím pádem hrozí nesprávná kategorizace, falešná, negat, falešné negativní a falešné pozitivní chyby. Proto by bylo dobré, kdybychom aspoň něco schválili těm právním kritériím. Myslím, že nadřazenost práva je důležitá. A stanovisko právní služby z eh, Evropského parlamentu není zákon, je to pouze stanovisko. Děkuji, paní, Ríze. paní Ríze. Děkuji. Máme hovořit stručně, ale určitě souhlasíte, že jsme hovořili o Eh, geneticky modifikovaných eh, rostlinách, glyfosátech a teď endokrinní disruptory. To je právě přesně samotné jádro těch eh, diskuzí, debat a obav našich občanů. Endokrinní disruptory jsou součástí našeho každodenního života a mezinárodní zdravotní organizace se vyjádřila k těmto eh, látkám, které mají negativní hormonální dopady. Tyto eh, záležitosti eh, jsme řešili od července ve vztahu k pesticidům, kde se to od, kde byly odklady ohledně té společné definice. A takže šlo nám o to, aby právní definice byla jasná, ale není to tak. Právní služba Evropského parlamentu nám říká, že komise jasně, jednoznačně překročila své pravomoci. Já se teď nebudu vracet ke všem parla- eh, argumentům, které, které již byly vy- vyličeny dalšími. Pravda je, je taková, že nad rámec technických aspektů je tu tento právní aspekt mezi komisí a parlamentem. A eh, další příklad je, jsou ty různé výjimky, které byly uděleny pro některé pesticidy, které mají přitom přímý dopad na hormonální eh, systémy ehm, hmyzu. Takže tyto endokrinní disruptory jsou všude v prostředí a my pořád čekáme na něco jiného než na jasnou strategii ve vztahu k těmto věcem, které jsou v obalech, které jsou ve hračkách, které jsou prostě ve věcech našeho každodenního života. Takže já vám skutečně říkám, že samozřejmě budu hlasovat ve prospěch této námitky. Děkuji a slovo má paní Hazenkamp. Děkuji vám. Paní předsedkyně, dobře víme, že endokrinní disruptory představují i v malém množství riziko pro eh, lidské zdraví, mohou vyvolat rakovinu, plus samozřejmě určité reprodukční problémy. Takže musíme chránit eh, lidi před eh, těmito látkami a to na základě různých kritérií. Komise příliš pozdě přichází s kritérii, které nebyly v původním návrhu, takže podporujeme námitku. Mohl bych vám tu předložit celou sérii argumentů a omezím se pouze na dvě. Takže měli jsme tu otázku biocidů, pesticidů, kde, což, což jsou endokrinní disruptory a tam byly jasné doklady o jejich škodlivosti. Tyto výrobky jsou na trhu a lidské zdraví není chráněno. Pak jsou tu další spotřební produkty, včetně hraček. Nebo například eh, eh, umělá hřiště, kde jsou rovněž na tom povrchu tyto produkty. Používáme vtaláty a fenoly. To všechno musí přestat. Pokud mají být nějaká kritéria, no dobře. Ale já si myslím, že je potřeba tyto produkty prostě a zkrátka zakázat. Děkuji, pan Pericini. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pro nás je jasné, že komise tady ustoupila tlaku agrochemického průmyslu který na ní byl vynakládán. Ale bylo tu rozhodnutí, jim se rozhodlo, že identifikační kritéria pro endokrinní disruptory musí být provedeny objektivním způsobem na základě vědeckých informací. My musíme přihlížet k endokrinnímu systému a ne přitom zohledňovat různé ekonomické aspekty. Když se však podíváme na ten text tak, jak nyní je navržen, tak jsou to některé výrobky, kde endokrinní disruptory byly Eh, vědecky dokázány. To znamená, že ža- ne, není možné přijmout žádnou, žádné kroky protiproduktivní, u nichž pouze uh, máme podezření na negativní účinky na lidi, což vlastně pak znamená, že princip předběžné eh, opatrnosti je tady naprosto ignorován a to pro mě představuje vážné riziko. Pan Gizike. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Téma endokrinní disruptory jsme tady už diskutovali mnohokrát. A když se podíváme na návrh komise, tak musíme konstatovat, že ani NGO, ani soukromý sektor s tím nejsou spokojeni, je to kompromis. V konečném důsledku s tím souhlasují členské státy, ale pouze eh, s tou výjimkou. Když teď eh, chceme juristicky sestřelit tu, eh, tu výjimku, tak to zase zdržíme. Víme, že už to trvalo hrozně dlouho. Víme, že tady byl eh, velmi dlouhý postup eh, konzultací, kde bylo 30 tisíc příspěvků, teď zase vidíme, že zelení mají námitku s tím, že bychom měli zase vyzvat komisi, aby co nejrychleji předložila nový návrh, to bude trvat eh, další 4 až 5 let. Rozhodně už se v tomto volebním období nic nestane. Tento způsob politiky mi nepřijde v pořádku. Já si myslím, že to nejlepší, co máme, je ten návrh, který máme na stole zajistí právní jistotu, nepovede k žádným eh, nadměrným rizikům, ale eh, určitě i náš kolega Zelených eh, může poreferovat o tom, že jak se teď vytváří koalice v Berlíně. A doufám, že i to zelené konečně přinutí k rozumnému postoji. Paní Grostet. Děkuji. Prioritou v této oblasti by měla být ochrana zdraví občanů. A již dlouhá léta jsme trvali eh, na tom, že je potřeba něco udělat s endokrinními disruptory. Teď, než tady ten návrh máme, určitě není eh, úplně dokonalý. Eh, já bych byla ráda, aby byly také e, upraveny tím e, látky s ničivými dopady na hmyz, ale je tady ten návrh, má určité přednosti, je vše to sám o sobě důležitý krok, protože čekáme dlouho. Myslím, že bychom měli zodpovědní e, a ne říkat, všechno to odložíme. Ano, všichni bychom, všichni bychom chtěli jít ještě dál, protože jde o endokrinní disruptory, ale já si myslím, že potřebuji udělat ten první krok a potom na tom budeme eh, pracovat dál, ale odmítat to teď eh, není správné, jsem proti té připomínce, já jsem pro to, abychom schválili návrh komise. Děkuji za to, že jste byla tak stručná. Pan Beren za komisi. Děkuji paní předsedkyně eh, za slovo, také se pokusím být co nejstručnější. Eh, šlo by eh, říci toho mnoho o těch argumentech, které se objevují v návrhu námitky, ale já se zaměřím zejména na tu klauzuli o výjimce, která, jak se zdá, je předmětem nejožavajnějším tématem této diskuse, ale chtěl bych ještě připomenout, že to skutečně byl velmi dlouhý, komplikovaný proces, než komise eh, přišla s návrhem těchto kritérií na předstálemu výboru, potom radě a parlamentu. Jak mnozí řekli, názory na to eh, jsou skutečně rozdílné. To, co my teď předkládáme, je nejlepší možný kompromis, eh, který jsme byli schopni. K té konkrétní věci, k té výjimce, o které se tady diskutuje, chtěl bych zdůraznit, že v rozporu s právním stanoviskem parlamentu, právní služba komise došla k jasnému závěru, že jednáme eh, v rámci našich kompetencí, eh, zejména se týká eh, bodu 382, to není považováno za to zásadní rozhodující kritérium, jako o tom hovoří to nařízení. Tady na to se to nevztahuje. V těch samotných článcích nebo vodních není nic, co by omezovalo pravomoci komise v článku 86 stejně jako v těch přílohách. Dalším argument říká, eh, eh, že podle nařízení bychom eh, měli regulovat uvádění látek na trh, které nejsou tak škodlivé a tyto látky jsou nezávadné dokonce jsou tady eh, požadavky na data eh, a na další rozvoj. Čistě je zakázat bez jakékoliv možnosti jim udělat výjimku, bychom tím eh, jednali mimo vymezené cíle toho nařízení. A potom bych chtěl říci, že tato klauzule byla naprosto nezbytná pro to, abychom získali kvalifikovanou většinu na stálem výboru. Takže, pane Eichhaute, já to vůbec nepoužívám jako hrozbu, já to říkám jako fakt. Bez této klauzule by eh, se žádná kvalifikovaná eh, většina členských států nenašla. A nemůžeme eh, tento text předložit bez to klauzule, protože by se to nezískalo, tu podporu. A jak řeklo několik řečníků, tak by eh, tady zase zůstala ta stávající kritéria na dlouhou dobu. A myslím, že jestli tady jeden konsenzus v této debatě, tak je to to, že tato současná kritéria už nejsou aktuální, nejsou vhodná eh, pro současnou dobu, jsou tam látky, které nepředstavují endokrinní disruptory. Takže Mám-li to zhrnout, toto nařízení není dokonalé, mnoha lidem vadí, ale je to nejlepší možný eh, krok kupředu. My jsme také eh, tam navrhli eh, přeskum, eh, kde můžeme zúročit ty zkušenosti s aplikací tohoto nařízení, tak abychom to mohli dále modernizovat a zlepšovat. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Tím končím tuto debatu o endokrinních disruptorech a teď přecházíme k hlasování. Ne, ještě před hlasováním bychom měli projednat některé body, ale dostali jsme dvě žádosti na odložení hlasování, takže to teď musíme předložit eh, k vašemu schválení. První eh, bod eh, se týká právě akrylamidu, je to bod číslo 9. A myslím, že vyšlo najevo během té debaty, že jsou tady námitky proti tomu, aby se to odložilo, takže teď musíme nechat hlasovat o tom odložení hlasování. Kdo je pro přijetí návrhu, aby se odložilo hlasování o kralamedu až na 12. říjen? A uděláme to elektronicky, to je jednodušší. Můžete hlasovat. Does everyone uh, have... Mají všichni svou hlasovací kartu, hlasovali všichni, končím hlasování. Takže žádost o odložení hlasování byla zamítnuta. Takže v tom případě eh, o tomto návrhu se hlasovat eh, bude. A potom jsme dostali další žádost o odložení hlasování od pana Fary. Jde o bod číslo 13, o International Ocean Governance. Má někdo nějakou námitku a eh, proti tomu, aby se odložil hlasování? Tu žádost předložil zpravodaj. Nikdo nic nenamítá, v tom případě to považuji za schválené. Takže eh, hlasování o tomto bodu se odkládá na listopadovou schůzi. A v tom případě můžeme začít hlasování. Ten první bod je námitka soji, GM, GM, 72X a tak dále. Bude se hlasovat elektronicky, můžete hlasovat. And the vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Potom Námitka geneticky modifikované sojové boby DAS 44406 a tak dále. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď třetí hlasování. Námitka týkající se zmírňujících opatření a uh, úrovní pro uh, redukci akrylamidu. Uh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Další námitka eh, týkající se kritérií pro určování vlastností endokrinních disruptorů. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlas, končím hlasování. Přijato. Dále. způsobení několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 smlouvy. Budeme hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích. Blok 1 až 3 a 12 až 23, kde je pro, proti, přijato. 125, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 a další odpadají. Na poslední stránce máme pozměňovací návrh 159. Kdo je pro? 159. 159. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 124 a 127 a také 131 až 158, 161 a 184. Kdo je pro tyto návrhy? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A e, Finální hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o dopisu, který mám poslat jménem našeho výboru a který bude jako přílohu obsahovat pozměňovací návrhy, které jsme právě přijali. Kdo je pro tento dopis? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Navrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti,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 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 48 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 49 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 50 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato.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 A teď budeme hlasovat o návrhu stanoviska v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tím jsme u konce hlasování. Děkuji vám. While uh, you will uh, stay with us or leave. Takže ať už se rozhodnete s námi zůstat nebo odejít, snažte se prosím poněkud omezit hlučnost. Colleagues, let's continue. Abychom mohli pokračovat. Colleagues and the other participants. Kolegové a další, prosím, Vracím se teď eh, k oznámením na různá témata. Jednak byla zjištěna chyba eh, ohledně eh, biocidních produktů, tedy nařízení, kde údajně název aktivní látky v příloze 1 kategorie 6 třetí řádka relevantní tabulky stejně jako tedy související um, zařazení v rámci EC a CAS, tak Evropský parlament byl požádán příslušnými uh, službami rady, aby, napra, uh, aby vyjádřil souhlas s navrženou opravou těchto chyb. Takže bylo připraveno korrigendum a máme pravidlo za tímto účelem a E, oprava byla zaslána všem poslancům našeho výboru ve středu, s tím, že pokud nebudou do konce dnešního zasedání vzneseny námitky, tak bude toto korrigendum, považováno za schválené a bude pak předloženo k oznámení e, v, na říjnovém plenárním zasedání. Dále složení vyjednávacího týmu Klulu CF. Tam eh, na základě rozhodnutí plenárního zasedání dá to zpátky na Envy v rámci meziinstitučních jednání v souladu s pravidlem 69F. Bude tedy vyjednávací tým, který povede eh, předsedkyně a eh, bude se stávat zpravodaje a stínových zpravodajů. Za třetí, pokud jde o ETS v letectví, tak na základě rozhodnutí plenárního zasedání odložit tuto složku, vrátit ji zpátky na Envy k mezinstitučním jednáním, tak vyjednávací tým bude, tomu bude rovněž předsedat, tedy předsedkyně a dále tam bude spravodajka e, a stínový spravodajové. Zasedání Envy v listopadu, eh, v říjnu a listopadu na základě rozhodnutí generálního tajemníka zahájit fázi, v průběhu které zasedání v úterý a středy eh, začnou již ve 14.30, 14.30, že odpolední zasedání Envy ve středu 11 úterý 21. v úterý 28. listopadu. V tyto dny odpoledne začneme ve 14.30 místo ve 3. A pokud je o 12. Eh, října, tak tam se Envy sejde odpoledne, eh, tedy tam to bylo v rezervě a bude to uvolněno. Raní zasedání se bude konat podle plánu. Dále workshop, který se nazývá První výsledky programu Live 2014 až 20, který se uskuteční 10. října od 10 do 12.30. A cílem je informovat poslance a poslankyně o implementaci programu LIFE s tím, že první výsledky eh, in, integrovaných projektů eh, budou eh, ohlášeny právě na tomto workshopu. Dobře. A ještě mám vás informovat o pokračujících mezinstitučních jednáních. Pokud jde o balíček oběhového hospodářství, tam jsme měli další neformální trialog o e, balíčku o, o odpady, koná se výměna názorů, dojednalo se několik otázek a bylo přijato rozhodnutí předat na technickou úroveň práci o ba, směrnici o obalech a, a odpadech z obalu a skládkování. Byly dohodnuty některé kompromisy, je potřeba něco ještě dojednat na politické úrovni a na technické úrovni. A bylo dosaženo kompromisu ve věci eh, nakládání s odpady, kromě snižování eh, od, odpadů eh, a dále kompromis, pokud jde o hierarchii odpadů a ředění a smíchání nebezpečného odpadu a rozhodnutí o vedlejších produktech a koncovém odpadu bylo ještě odloženo. Takže tolik, pokud jde o tento balíček. A dále vyjednávání o směrnici o posílení nákladově účinného snižování emisí nízkouhlíkových eh, investic, to znamená, to je složka ETS. Tam jsme měli další trialog o revizi celého systému ETS obchodování s emisemi. To se konalo 13. září v parlamentu, nebo na radě, já nevím teď, nespomínám si, ale každopádně jsme hovořili o těch klíčových aspektech, včetně aktualizovaného magnátu Koreperu z 8. září. Jo, bylo to ve Štrasburku, tak proto si na to nevzpomínám. V parlamentu, no jo, je to pravda. A výrazně jsme pokročili, pokud jde o MSR. Předsednictví souhlasilo s tím, že zpátky předloží členským státům náš návrh o um, týkající se toho mechanismu na omezení platnosti povolenek MSR, um, že to bude tedy uh, v podstatě o rok dříve. Um, dále Eh, tedy rok dál, dále ten, jsme, jsme hovořili o fondech, eh, poz, instituční pozice k tomuto se nyní zbližují. Dále do, dočasná dohoda existuje také, pokud jde o řadu dalších prvků, zejména pokud jde o dobrovolné rušení v případě uzavření um, kapacit produkce elektřiny v důsledku národních opatření. Dále změny míry produkce, eh, dále únik eh, uhlíku a eh, volitelné transfery do modernizačního fondu. A další trialog bude 12. října. A za třetí konečně ETS letectví. ETS letectví. Tam se konal první neformální trialog S tím, že samozřejmě to začalo prezentací logiky parlamentu a rady a příslušných argumentů. Předsednictví zdůraznilo nezbytnost právní jistoty pro ekonomické subjekty a kromě toho eh, se velmi vyjádřil k návrhu komise, že kdy zatím jakékoliv eh, změny by byly předčasné, s tím, že komise je připravena přeskoumat eh, tyto kroky s v zájmu zblížení pozic obou stran. Nadcházející diskuze a možná dohoda bude 18. října. Takže tolik několik slov k tomu poslednímu trialogu. A teď se podíváme zpátky na pořad jednání. co tu máme? Tady tam předpracování ve věci vnitřního trhu s elektřinou. Ve zpravodajem je pan Pelet. Že tu zvážíme tady návrh stanoviska. Pan zpravodaj má slovo. Prosím, děkuji, paní předsedkyně. Opravdu tady jde o nařízení, tedy o směrnici Je to součást ehm, balíč, balíku pro čistou energii. Jak víte, zodpovědným výborem je ITRE. A také jsou to klimatické cíle, čili to znamená, zapojení našeho výboru je naprosto to stěžejní. O čem to je? Je to o, zejména o, o obnovitelné energii, o Ehm, nejlepší možné implementaci dekarbonizace, což si bude vyžadovat obnovitelnou energii, která samozřejmě by měla být produkována mm, nákladově účinným, úsporným způsobem. Pak jsou tady rezervní kapacity, k tomu se vrátíme ještě později. Navrhl bych zvážit několik eh, bodů. Jednak obnovitelné energie samozřejmě jsou teď již vyzrálejší a eh, dají se realizovat i bez dotací, bez podpor. Ale existují ještě určité tržní deformace, takže možná by bylo předčasné e, ukončit ten prioritní přístup k síti, proto je tu pozměňovací návrh. 20, kdy žádáme, aby to bylo ještě lépe zváženo, než bude tato priorita zrušena. Dále, a to je další prvek v tomto recastu, to je otázka odpovídajících mechanismů a adekvátnosti zdrojů. Chceme samozřejmě koordinovanou evropskou metodiku, to by bylo eh, zásadní, ale měla by existovat určitá rovnováha mezi evropskou metodikou a mezi hm, konkrétními regionálními a národními specifiky. Proto doporučujeme, aby eh, vyhodnocení na evropské úrovni bylo v budoucnu doplněno vyhodnoceními, které se zaměřují také na eh, národní či regionální specifika. Kromě toho je tu taky určitý prvek, mechanismus budování kapacit, protože nemůžeme považovat za samozřejmost, že trh sám eh, o sobě zajistí eh, bezpečnost dodávek. My jsme přesvědčeni, že musí existovat mechanismy kapacity, které, pro kapacitu, které nelze zatím vyloučit, musíme eh, také přihlížet k nákladům pro eh, eh, spotřebitele. Takže ty návrhy na zavedení těchto kapacitních mechanismů by měly být přeskoumány tak, aby z nich měli prospěch všichni spotřebitelé. A, a, a měl by být posouzený jejich dopad na to, kolik uh, lidé platí ty kapacitní mechanismy by měly vznikat na základě transparentních kritérií, transparentnostních kritérií, aby v nich bylo dost flexibility a neměly by jít, být v rozporu s klimatickými energetickými cíly. A nyní bych odkázal na některá specifická kritéria 550 gramů CO2 na kWh, jakožto výkonnostní standard. Měli bychom také se zabývat tím, do jaké, jak je toto kritérium definováno, protože všichni víme, že otevřené eh, tu, turbíny plynové cyklické, ty okamžitě neodpovídají eh, sami od sebe tomuto kritériu emisnímu, takže musíme skutečně přihlédnout eh, k roli těchto eh, turbín a s ohledem na to, jakým způsobem tam zapracujeme to kritérium. A poslední bod, ten se netýká bezprostředně envy, ale spíše ITRE. A je to o, o operátorech transmi, transmisního systému, jsou tady regionální operační centra, my silně podporujeme účinnou koordinaci evropského systému. Jsme v rámci regionální koordinace, kdy jsou potřeba, ale otázka, kterou chceme nastolit a na kterou jsme upozornili i několika dalších pozměňovacích návrhů, je, jestli se dá realizovat vlastně ze zhora abychom dosáhli stejného cíle, ale ne, eh, ne ze, ze zora dolů, ale spíš ze spoda. Takže musíme aktivovat tu evropskou dimenzi um, přenosu ze spoda a ne to vnucovat ze zhora tím, že bychom eh, vnucovali nějaké strukturální změny. Takže to jsou zhruba ty tři základní cíle, Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů a jsme otevření všem návrhům ze strany kolegů. Datum pro předložení pozměňovacích návrhů sdělíte vy, paní předsedkyně, takže předem děkuji. Děkuji, pane Velet. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. A jako první pan Poc. Děkuji děkuji za váš návrh. Je to opravdu taková nesmírně těžká situace. Vzhledem tomu, že tato složka, že to nebylo jasně eh, určeno, teď tady vlastně máme zpravodaje jak v podstatě, v podstatě ke stejným otázkám, ale jsem tudíž rád, že jste uvažoval velmi obdobně jako já, když jsem tu zprávu připravoval. Vítám to, že jste ošetřil a změnil jste návrhy k regionálním operačním centrům, da, doporučení právo těch jednotlivých subjektů, které od, má odpovídat jejich odpovědnosti, ta právo. Sladěno změna některých článku, která se bude odrážet v článku 5, která se týká kapacity a zakázek. Samozřejmě, že se budou mít um, možnost vypisovat domácí zakázková řízení. Té se budou mít právo, plné právo zadávat zakázky na domácí úrovni, pokud to bude bezpečnější pro eh, systém jako takový. Měli bychom pravděpodobně analyzovat možnost ehm, vybalancovat ty rezervy. Distribuční tarify by měly být stanoveny národními orgány, které jsou dobře připravené, musí tam být nákladová přiměřenost a musí také reflektovat různé zeměpisné eh, podmínky státu, topologie eh, a to té sítě a, eh, a určité vzorce spotřeby energie. Měli bychom nastavit rovné podmínky po těch změnách. Pravděpodobně bychom se měli bavit o tom, do jaké míry cena musí zrcadlit poptávku, nabídku a poptávku. Pokud to změníme, budeme muset pravděpodobně eh, uvažovat o tom, že to vždycky musí být pro veřejné blaho, protože musí to být pro bono publiko. Jinak je to složité, jinak může být těžké zajistit, zaručit investice, zejména pokud chceme podpořit investice, což je zatím těžké. Pokud je o přednostní distribuci, to je silný nástroj na podporu inovací, inovativních zdrojů, ale zároveň to může být deformující prvek. Takže to musíme vyvážit a já skutečně vítám váš návrh. když se zabýváme různými výjimkami eh, odpovědnosti a tak dále, to může být samozřejmě diskriminační pro ty, kdo se snaží vyvážit určitou odpovědnost. A musíme tudíž o těchto návrzích uvažovat velice pečlivě a obezřetně. Všichni, eh, všechny subjekty trhu by měly být podrobeny stejným podmínkám. Jakmile začneme některé upřednostňovat, musíme analyzovat jaký bude mít takové opatření konečný důsledek. Musím jinak zdůraznit, že jsou naše názor, návrhy poměrně blízko a myslím, že to můžeme poměrně dobře skoordinovat, sladit. Děkuji. paní Višněvská. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Na úvod bych chtěla poděkovat panu Beletovu, Beletovi za jeho práci, za to, že s námi spolupracoval. A teď, co se týče toho návrhu komise, eh, tak chci říci, že souhlasím s tím vymezeným cílem a souhlasím také s nalezenými řešeními v tomto textu. Eh, já si myslím, že bychom měli usilovat o zlepšení fungování trhu s elektřinou, měli bychom integrovat Eh, trhy eh, a připojit na ně eh, obnovitelné zdroje. Obnovitelné zdroje by neměly být břemenem. Víme, že jsou rozptýlené, víme, že také mohou přinést značné výhody, ale musí se více integrovat do přenosných, přenosových sítí. Aby to všechno bylo možné a aby to všechno mohlo probíhat efektivně, tak musí mít členské státy nástroje, které jim to umožní, aby mohli sami rozhodovat o své energetice. Je to eh, dnes pořád kompetence, kterou členské státy mají. Evropská unie eh, je také velmi rozmanitá v oblasti energetických zdrojů a proto by měla postupovat velmi opatrně. Neměla by přejímat eh, kompetence měla by eh, jednat eh, v zájmu Evropské unie tam, kde ten zájem je jasný. Nejcitlivější je pro mě absence technických norem pro emise CO2. Jde o stanovení tohoto limitu na kilowatt a zavedení tohoto limitu již pro stávající zdroje Komise tam eh, tento limit eh, zavedla na poslední chvíli, asi týden předtím, než publikovala ten návrh. Eh, to rozhodnutí bylo přijato na vysoké úrovni, ale nebyla vypracována žádné hodnocení dopadů, což znamená, že teď kolem toho koluje hodně spekulací, proč se tato změna provedla. Takže by mě zajímalo, jak to s tím vypadá. V každém případě zavedení tohoto mechanismu by mělo vést k ochraně životního prostředí. Musíme si uvědomit, ale jaké by byly další dopady. Víme, že komise uh, už uh, požádala analýzu uh, těch zavedení toho limitu 150 gramů, ale uh, zatím ještě nemáme výsledek žádné takové studie. A potom jde o stanovení eh, toho limitu na evropské úrovni a my si myslíme, že každý stát má mít právo provádět svoji energetickou politiku. Emise je možné snižovat, pokud eh, má každý stát dobře nastavený systém dotací. Ty dotace mohou být mnohem efektivnější než využívání jiných nástrojů a stejně tak eh, se musíme podívat na možný negativní dopad některých eh, rozhodnutí. Ještě pořád existují země, jako je eh, moje, jako Polsko, a my jsme závislí na dovozu zemního plynu z Ruska. Víme, že eh, jde o zavedení eh, systému, který by vedl ke snížení emisí, ale musíme myslet také na společenské dopady, na zvýšení nákladů pro domácnosti. Chci také připomenout, že elektrifikace dopravy, což je jedna, jeden z hlavních cílů, eh, kterou si například i polská vláda stanovila, bude v budoucnosti probíhat intenzivně. Možná, že eh, ale eh, zpravodaj se nevyzná v té situaci, eh, která je v různých evropských zemích a měl by se s tím seznámit. Vy, pane zpravodaj, chcete jít ještě dál, vy chcete zavést limity bez nějakých přechodných období, v podstatě chcete ze dne na den zavést nějakou, nějaký mechanismus, ale já si myslím, že bude potřeba se na to ještě podívat i v příštích týdnech a diskutovat o tom a hledat nějaké řešení, které bude přijatelné pro členské státy. Protože členské státy by měly mít pravomoc s rozhodnout svou energetickou politiku a těším se na další diskusi s vámi. Paní Jete Makemaslo. Děkuji. Naše uh, stínová zpravodajka Karina Flanše, která tady dnes není, mě požádala, abych přečetla její stanovisko. My vítáme návrh komise, je to dobrý základ a eh, umožňuje integraci trhu Děkujeme také zpravodavi za jeho návrh. Souhlasíme s řadou bodů v jeho stanovisku, zejména o důležitosti interkonektorů pro dobré fungování trhu s elektřinou. Stejně tak souhlasíme návrhy zpravodaje ohledně mechanismu kapacity, který by se měl opírat o transparentní kritéria a neměl by být rozporu s klimatickými a energetickými cíly EU. Plánujeme předložit některé pozměňovací návrhy, abychom posílili následující ustanovení. Za prvé, chtěli bychom zdůraznit roli interkonektorů. Přeshraniční interkonektory nejsou dostatečné v Evropské unii na to, aby umožnili toky energií a řešili Eh, problému některých energetických ostrovů, izolovaných eh, eh, regionů. Chtěl bych, aby každý členský stát dosáhl propojení ve výši aspoň 10 instalované kapacity do roku 2020. S tím, že by vyššího podílu dosáhl do roku 2030. Za druhé, Věříme, že ukládání energie může hrát čím dál tím větší roli, nejenom tím, že se tím bude snižovat eh, ta nestálost obnovitelných zdrojů energie, ale také tím, že umožní občanům, aby hráli aktivnější roli a stali se aktivními zákazníky. A proto bychom byli rádi, aby ukládání energie hrálo větší roli v tom nařízení. Za třetí, u tzv. priority dispatch, u přednostních dodávek, si myslíme, že by to mohl být zajímavý nástroj a mělo by to tam eh, zůstat. A v neposlední eh, řadě přednosti distribuce. Eh, dále si myslíme, že by mělo vzniknout hodnocení dopadu, které bude eh, plně odůvodnění a které bude obsahovat kritéria flexibility pro výběr poskytovatelů kapacity energii. A těšíme se samozřejmě na další spolupráci. Děkuji. Paní Kriumen. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych nejprve chtěla poděkovat panu zpravodajovi za eh, dobrou práci, kterou odvedl v této oblasti eh, Musíme mít neustále na paměti eh, klimatické změny a naši politiku v oblasti klimatických změn. A o to se odvíjí i naše stanovisko. Z našeho pohledu je nejdůležitější ochrana spotřebitele, Energy as a Service, eh, to by měl být náš model. Musíme neustále přihlížet k pohledu zákazníka a spotřebitele. Ten má zájem na tom, aby ten trh dobře fungoval. V Evropě se do energetiky hodně investuje, ale i tak pořád eh, je velký problém s takzvanou energetickou chudobou, protože ne všichni občané mají přístup eh, k dostupným dodávkám energií. A jde o to, aby měli tu dostatečnou flexibilitu. A potom je potřeba se zamyslet nad modelem financování, které by mělo vést k tomu, aby každý občan se mohl vybrat z různých možností. Mohl eh, mít přístup k novým inovativním eh, mechanismům, které se začínají objevovat na trhu. Je potřeba mít také inteligentní sítě, do těch potřeba investovat, aby eh, se nabízely dobré služby pro spotřebitele. A stejně tak Eh, je potřeba, aby domácnosti mohly eh, zúročit ten potenciál nových technologií, ale bez toho, aby eh, to zdražovalo jejich účty za energie. Také musíme financovat více propojení mezi trhy, Jde o to, aby všechny způsoby výroby energie eh, měly rovnocené zacházení a aby existovala, eh, existovaly zajištěné bezpečné dodávky. V některých eh, případech je potřeba si počkat na určité zkušenosti s novým typem výroby energie než se rozhodne o výrobě nějakého velkého celku, který eh, eh, může představovat obrovské investice. Například v severských zemích máme eh, trochu zvláštní systém, který funguje relativně dobře. Je to také dobrý příklad spolupráce mezi různými sektory a já doufám, že se tím necháte inspirovat, protože si myslím, že by se mohlo rozšířit i dále do Evropy. Pan Skřelák. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Tak nejprve chci říct, že vítám zprávu kolegy Beleta. Sdílíme podobné názory na určitá důležitá témata. Ale nejprve bych chtěl zdůraznit čtyři hlavní námitky, pardon, čtyři hlavní cíle, které musíme mít na paměti, když eh, tvoříme legislativu pro příští desetiletí. Evropská unie podepsala pařížskou dohodu, to je ten první cíl. A chceme eh, hrát vůdčí roli v eh, oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Druhý cíl, který je neméně důležitý, je, aby občané byli v centru energetického přechodu. Očekáváme od balíčku zelené e, energetiky, že e, poskytne občanům energii za rozumnou cenu a také za rozumnou cenu pro náš průmysl. za třetí, a k tomu e, jsou pozměňovací návrhy ve zprávě, je regionální spolupráce. tedy nejenom regionální operační centra. A za čtvrté, velice důležitým cílem e, je také, ten je také jedním z pilířů energetické unie, na který zapomínáme, a to je investice do inovací a nových technologií. A začnu tím posledním. My jsme o tom už několikrát eh, diskutovali. Máme eh, limity 550 gramů emisí na kWh. To jsou ale omezení současné technologie. A z průmyslového sektoru, který vyrábí plynové turbíny, eh, zaznívá, že potřebují peníze na inovace a na výzkum a vývoj, aby mohli vyvinout nové typy plynových eh, turbín, které by byly flexibilnější. A samozřejmě, eh, když hovoříme o eh, mechanismu kapacity, tak nejdůležitější část té kapacity je flexibilita, protože s vyšším procentem energie z obnovitelných zdrojů není potřeba mít jen kap- rezervní kapacitu, ale zároveň flexibilnější kapacitu že se správným eh, objemem prostředků, které bychom dali na inovaci, jsem si jistý, že by se průmysl eh, mohl vyvinout a zrenovovat existující eh, plynové turbíny a tak, aby splňovaly ambicioznější standardy tak abychom tím dali správný signál průmyslu k tomu, aby vyvíjel systémy skladování energie což není dnes zrovna sci-fi, ale není to ani příliš komerčně e, rozšířené. A teď k té regionální spolupráci. Podporujeme ten přístup adekvátnosti zdrojů. Je potřeba uzavírat dohody na národní a regionální úrovni. což se přímo projeví potom na fakturách našich občanů. Dále, občané musí být v centru energetického přechodu. Musíme uvolnit místo novým hráčům na trhu, aby eh, občan měl právo na samovýrobu a samospotřebu To zatím eh, neexistuje na, elektri- na trhu s elektřinou a s vysokou pravděpodobností to v budoucích letech existovat bude. Potom Eh, chcete-li být vedoucím eh, hráčem v, ob, v obnovitelných zdrojích elektřiny a eh, naplnit cíle pařížské dohody, tak se musíme zabývat tím prioritními dodávkami na úrovni distribučních sítí a k tomu potřebujeme posouzení dopadu. zda by, se, zda by mohla techno, technologie fungovat na trhu bez dotací, ale nikoli retroaktivně. Aby nové existující projekty měly prioritu z důvodu finančních závazků. A u těch nových projektů je třeba vědět, za jakých podmínek se mohou účastnit trhu. Doufám samozřejmě v plotnou spolupráci při další práci na tomto návrhu. Děkuji vám. Děkuji. Paní Grostet. Děkuji. Předně chci samozřejmě podpořit trošku práci pana Beleta. Jasné, že trh elektřinou by měl být co nejflexibilnější, protože tam musíme zapracovat také obnovitelné energie, protože eh, je také důležité zvládat spotřebu našich eh, občanů vhodným způsobem, optimálním způsobem, takže eh, tam musí být nastavena ta rovnováha. Máme tu mechanismy kapacity, ty kapacitní mechanismy, které mohou zajistit bezpečnost dodávek, ale myslím si, že bychom neměli tyto mechanismy podmiňovat nějakému, eh, eh, nějakým zkouškám eh, schody, protože já si myslím, že bychom neměli vytvářet žádné překážky věcem, které jdou správným směrem. Obnovitelné energie, o tom slyšíme stále více a je to dobře, ale přála bych si, aby ta priorita byla nyní rezervována technologiím, které nejsou ještě úplně zralé. To znamená, to jsou námořní technologie, hydro e, nebo větrné e, produkce, kterým je stále ještě potřeba pomáhat a myslím, že je potřeba tak činit a e, upřednostňovat je. Pokud jde o operační regionální centra, i to je dobrá myšlenka, ale ani v tomto případě bychom neměli. Nemělo by to být, to být na úkor um, orgán, které eh, řídí dopravu, nebo na, nemělo by to být zkrátka na uh, úkor distribuce um, a systému distribuce, to operační fungování by nemělo být převáděno, přenášeno, protože jinak dojde k oddělení mezi odpovědností a rozhodnutími a to by nebyl správný směr. Takže v tomto bodě musíme být velice bdělí. Čili tolik několik poznámek, které jsem chtěla do diskuze připojit. Děkuji. Děkuji, paní Grostet. Next speaker, Mr. Líze. Pan Líze. Děkuji paní předsedkyně a děkuji Ivovi Beletovi za návrh zprávy. E, já bych také chtěl do těch díků zahrnout e, Kristiana Karinše, který je hlavním zpravodajem v ITRE. E, chceme energii, která by byla šetrná ke klimatu a cenově dostupná, k čemuž je potřeba opravdová konkurence a je k tomu potřeba inovace je veliká spousta lidí, kteří vyvíjejí technologie, eh, které mají eh, vyrovnávat výkyvy v oblasti obnovitelné energie. Eh, je tady potřeba management. Já jsem v kontaktu s velkými spotřebiteli energie a tam je možné v podstatě tu, tu, tu produkci snížit až na nulu, když hrozí, že síť se zhroutí. Eh, a není, nejde, není možné říct tím zkrátka udělejte to, ale eh, je potřeba eh, vytvořit nějaký finanční model nebo obchodní model, aby to fungovalo u těchto producentů. Takže já jsem osobně trošku skeptický, pokud jde o trh s kapacitou. Podle mého názoru jsou jiné možnosti nechat trh běžet a když je to potom eh, natěsno, tak vytvořit nějakou strategickou rezervu. Myslím si, že bychom měli mít co nejvíce trhu a co nejméně zásahů. Jenom tolik, kolik je nezbytné. Jedné věci jsem neporozuměl. Paní Višněvská, ale v německém tlumočení bylo řečeno, že vnitřní trh je v příslušnosti členských států tak to je opravdu obrovský rozpor. Vnitřní trh je klíčovým elementem Evropské unie a to platí samozřejmě i pro energetiku. Jsou věci, které si členské státy regulují sami, ale rozhodně ne vnitřní trh s energií. K tomu potřebujeme evropská pravidla, protože jinak by to ani nebylo cenově výhodné. Na národní úrovni, kdyby se to dělalo, bylo by to dražší. Eh, tak já osobně eh, ten návrh Evropské komise na, těch, na ten limit 550 eh, se dívám pozitivně. Pan Karinš to v, hlavním výboru také nenapadá. Je potřeba zdůraznit možná, že nejde o, stra, že nejde o strategické rezervy, ale pouze o kapacitní trhy. A podpořil jsem také návrh Iva Beleta ohledně toho Priority Dispatch Musíme ale v dlouhodobém horizontu od, se od toho upustit, musí zůstat obnovitelné zdroje na trhu, ale je otázka, jak rychle, jak začneme s obnovitelnými zdroji a jak dlouho budeme Priority Dispatch potřebovat. Děkuji, pane Líze. Pan Balco. Děkuji vám, paní předsedkyně, pokud jde o vnitřní trh s elektřinou, respektive jeho regulaci. Domnívám se, že jde o velice ožehavé téma, protože je důležité si uvědomit, které oblasti spadají do kompetencí EU a které e, kompetence e, mají mít národní státy. Domnívám se, že je velice výmluvné, že osm národních parlamentů v souvislosti s tímto přepracováním eh, vypracovali eh, odůvodněné stanovisko. A tyto parlamenty jsou toho názoru, že nové přepracované znění porušuje princip subsidiarity. Ve stanovisku maďarského parlamentu se píše, že, kom, že e, pokud jde o e, kompetence, údajné kompetence Evropské unie ohledně kapacitních trhů jde o porušení subsidiarity a článek 23 e, omezuje možnosti členských států sami si určovat energetický mix. určité oblasti, respektive určité kompetence, budou eh, převedeny na evropskou úroveň, zatímco odpovědnost v souvislosti s těmito kompetencemi zůstane na členských státech. Kromě toho ve stanovisku maďarského parlamentu také stojí, že momentálně eh, eh, členské státy mají nástroje na ochranu práv spotřebitelů, kterými lze také snižovat energetickou chudobu. Otázka je, do jaké míry mají členské státy těmito eh, instrumenty omezovat pohyb cen na trhu. Teď dám slovo, ještě před zpravodajem dám slovo komisi, pan Van Pastern. Děkuji, paní předsedkyně, za příležitost zareagovat na tuto debatu. Nejprve bych měl říci, že jsem velice se zájmem poslouchal všechny připomínky, protože značně přispěly do celkové debaty. Nicméně teď několik myšlenek, se kterými jsme četli návrhy, pozměňovací návrhy. Za prvé si musíme připomenout, že původní motivací komise pro tento návrh je dvojí. Za prvé, eh, opravdu eh, uspůsobit trh tak, aby byl vhodný pro obnovitelné zdroje, abychom tedy eh, vytvářeli pobídky pro flexibilitu a aby všechny strany měly možnost se flexibilně a nediskriminačně účastnit trhu. Aby systém, který budeme mít do roku 2030, byl opravdu uspůsobený k přechodu, který nás čeká. Čímž se dostávám k diskuzím o Priority Dispatch, protože před deseti lety eh, byly obnovitelné zdroje novou technologií, eh, teď jsou to v podstatě eh, technologie na vzestupu a do roku 2030 to už budou zcela součástí systému. 60% kapacity do roku 2030 bude vycházet z obnovitelných zdrojů. A momentálně v našem systému jsou obnovitelné zdroje samozřejmě, ale nějaké výjimky nemají smysl pro tyto technologie, protože eh, jaké jsou ty, eh, protože ne, nejsou technologie, které by vykompenzovaly určité nevýhody, které se s obnovitelnými zdroji pojí. Takže já bych vás chtěl eh, požádat, abyste zvážili tu rovnováhu, kterou chce náš balíček vytvořit, kdy na jedné straně chceme vytvářet regulatorní výjimky pro te- tyto technologie tam, kde ta rovnováha není nastavená správně. Potom další eh, poplatky za síť. Eh, komise to vlastně smazala z toho prvního znění balíčku. Eh, a příjem z, příjem z přetížení. Po, ponechali jsme tam ale důraz na investice do propojenosti a do interkonektivity. Patrně by se dalo argumentovat, že je to eh, o krok příliš daleko, tím se ale naskýtá otázka, co máme dělat, abychom to umožnili a na základě jakých podmínek. Diskutuje se tedy o tom, jaké přísnější podmínky eh, musíme ukládat za vynakládání příjmu z přetížení. Mělo by to být navázáno na 50%, eh, 10% eh, cíl interkonektivity. Eh, komise je poměrně zdrženlivá, protože to je nepovinné kritérium a je velice těžké tento cíl jak si přenést na konkrétní podmínky v členských státech. V tomto kontextu by bylo užitečné říci, že interkonektivita to je vlastně kus drátu, ale ta eh, výkonnost toho drátu závisí značně na tom, jaká kapacita je k dispozici eh, pro účastníky na trhu. jako je přeshraniční obchod nebo přeshraniční redistribuce. Eh, to stojí peníze, takže by se dala zvážit další možnost, kterou bych chtěl navrhnout. A sice nejprve dát prioritu aby se příjmy z přetížení prioritně eh, dávaly na zlepšování interkonektivity, ale zároveň, eh, aby se tam zahrnuly určité poplatky, které tímto kritériem dnes pokryté nejsou. Čímž bychom eh, zlepšili dostupnost interkonektivních kapacit, které nutně nejsou příliš eh, funkční. Pokud jde o přiměřenost zdrojů, eh, tak eh, už jsem zmínil, že komise by chtěla zdůraznit integraci obnovitelné energie na trhu. A druhá věc je, aby trhy byly dostatečně uspůsobené pro financování investic. Tím se dostáváme k tématu mechanismu kapaci, kapacitních mechanismů. V situaci, kdy máme určitou profilaci nejrůznějších typů, typů eh, nekoordinovanou, tak vlastně eh, dotujeme nadměrnou kapacitu. A celoevropský systém hodnocení eh, by byl zásadní proto, abychom zajistili, že kapacitu budeme brát v potaz pouze tam, kde je to nutné, což si žádá společný hodnotící standard a jediný orgán, který by to hodnocení prováděl. Já si uvědomuji, že toto hodnocení by také mělo zohledňovat e, specifika jednotlivých zemí, na tom je ještě třeba pracovat, ale chtěl bych zdůraznit něco, co mi nebylo příliš jasné z pozměňovacích návrhů, a sice, že ta zásadní role jediného jednotného hodnocení na základě jednotné harmonizované metodologie musí být spouštěčem pro kapacitní mechanismy. Tím se dostávám eh, k tomu limitu 550, který s tím souvisí. Eh, samozřejmě uznávám, že to není lehké téma, ale chtěl eh, bych říci, že komise v podstatě eh, no, se přecenila eh, dopad tohoto opatření. Eh, to není ale pravda. Je pravda, že nemáme i posouzení dopadu, ale mezi tím byly publikovány studie komise a já vám je velice rád dám k dispozici pro diskuzi. Tyto studie se soustředují zejména na nákladovou efektivitu těchto opatření a na nákladovou efektivitu opatření, které se zabývají konkrétními typy kapacit a tím, kdo za to platí. Ale tady patrně není možné to eh, vysvětlovat detailněji, je to obsaženo v té zprávě. A závěrem k regionálním operačním centrum. Ten návrh, který komise předložila, se nezrodil jen tak eh, z ničeho. Ten už staví na dobrovolné spolupráci TSO, takže ten přístup z, od zdola nahoru naplňujeme. Dále eh, všechny přístupy komise jsou víceméně z hora dolů, bottom up. Ano, je to v právním textu, nicméně ponecháváme eh, členským státům a TSO možnost eh, a flexibilitu k tomu, aby konkretizovali, jakým způsobem ta ROC mají pracovat a kdo má spolupracovat s kým. Takže není to tak, že by komise eh, k tomu přistupovala čistě jenom z hora dolů. Naopak. Potom další prvek, na, který, na, který, na kterém rok, rok staví, eh, to eh, je ten třetí balíček, třetí část balíčku. A Eh, ROC by měly být vnímány jako eh, zásadní složka našeho systému, který implementuje už existující pravidla. A já to zmiňuji proto, že ty návrhy také eh, obsahují změnu slova rozhodnutí na slovo doporučení. A není to nic nevinného, protože samozřejmě ROC už teď implementují AKI. A tato změna z rozhodnutí na doporučení eh, je v podstatě krokem zpět eh, oproti stávajícímu AKI, které dnes máme, zejména pokud jde o výpočet eh, kapacity na hranicích a je třeba se zamyslet nad tím, jestli to tak opravdu chceme. Mnoho lidí diskutuje o tom, zda ROC budou úplně novým prvkem našeho systému. Ne, tak to není. Eh, už staví na stávající eh, spolupráci a sekundární legislativě, což je potřeba mít na paměti při eh, tvorbě příštího budoucího regulačního rámce. A teď bych chtěl dát slovo svému kolegovi, který by něco chtěl připojit k dalším aspektům diskuze. Děkuji. Já bych měl dvě poznámky témata. Jednak, pokud jde o cenotvorbu. Je jasné, že v našem návrhu chceme, si přejeme, aby cena byla vytvářena na základě nabídky a poptávky. To není pouze žádné obecné téma. Když hovoříme genericky, tak samozřejmě to, ta, z toho se zdá, že by mohly být výjimky, ale my chceme, aby skutečně ceny byly vytvářeny na základě nabídky a poptávky, aby se podpořil trh a inovace. Druhá poznámka. Tam je ta entita EUDSO, TSO a my si myslíme, že všechny TSO by měly být nějakým způsobem pokryty, začleněny a měla by být rovnováha mezi Evropskou, eh, Evropskou nyní entitou a členským státem. ale nechceme, aby došlo k jakékoliv eh, komplikaci těch úkolů. Z, z, chceme nechceme, aby vznikaly nějaké eh, lobby, které by do toho zapracovávaly více problémů. Eh, proto klademe na to velmi velký důraz, protože TSO jsou podporované podporují obnovitelné energie. Tyto, tato nová entita vzniká právě proto, aby podporovala spolupráci s přenosovým systémem a operátorů. Děkuji. Thank you. Now, uh, back to the rapporteur, Mr. Bellet. Znovu má slovo pan zpravodaj, pan Belet. Já vám děkuji. Paní předsedkyně, děkuji všem stínovým zpravodajům, děkuji kolegům za jejich vstupy. Máme tady mnoho různých prvků, na které můžeme reagovat. Já se pokusím je jak si dát dohromady a být eh, stručný. Pan Pod samozřejmě, již jsme se dohodli, eh, že se sejdeme na kávě, že bude se, uděláme nějaké hezké setkání, schůzku, abychom byli schopni integrovat obě dvě ty zprávy dohromady. A jak si ty ROX, nový, nový prvek, to, on to není nový prvek, není eh, jak, eh, naším záměrem podkopávat stávající AKY, takže každopádně si to bilaterálně vyřešíme s komisí. Jinak eh, pokud jde, Pavle, o ty to přednostní distribuce. Samozřejmě tím se budeme muset ještě zabývat, ale hovořil jste o rovnováze, takže myslím, že najdeme nějaké vyvážené řešení. Paní Višněvská, já myslím, že já jsem byl v kontaktu nejenom eh, s tím, jak vypadá situace v terénu v zemi, kterou dobře znám, ale i s mnoha dalšími kolegy. Takže my jsme si velmi dobře vědomi jak to vypadá eh, z hlediska tedy to, co nám říkají naši kolegové, jak z Polska, tak z jiných členských eh, států východní Evropy. Ehm, také Petr Líze eh, řekl důležitou věc. My nechceme zasahovat do toho, že energetický mix je samozřejmě v národní kompetenci, ale tady hovoříme o vnitřním trhu a propojení v rámci vnitřního trhu a zlepšení situace pro spotřebitele. A energetická bezpečnost je jedním z našich největších ohledů. Je to o bez, eh, energetické bezpečnosti a dalších věcech. Paní Jatenmake hovořila rovněž o tom aspektu e, propojení přednostní distribuce Jistě, že to musí být dočasné. Není ovšem naším záměrem to zrušit hned v nadcházejících letech, jak řekla Francois, když je řeč o inovativních nových projektech, které se dostávají na trh. Tak v tomto případě skutečně eh, ta přednostnost stále ještě je dobrým eh, nástrojem a nelze ji zcela vyloučit. Paní Kilonen se zaměřila na spotřebitele, na pomoc spotřebitelu, aby mohl inteligentně se rozhodovat. S tím nemůžeme než souhlasit podporovat spotřebitele v tom, aby eh, fungoval eh, nákladově úsporně. Krelek říkal, že některé stávající plynové turbíny lze obnovit prostřednictvím inovativních vstupů. S tím se dá souhlasit, je to jedno z možných řešení. ve vztahu k tomu kapacitnímu mechanismu. Pan Balš odešel, hovořil o subsidiaritě, jistě, na tom se všichni shodneme. Ale není naším záměrem útočit, napadat kompetence členských států. Tady jde opravdu o zajištění zásobování energií a o prospěch pro spotřebitele a energetickou bezpečnost. To jsou naše hlavní priority. Ale samozřejmě výměna názorů bude pokračovat i v nadcházejících dnech a týdnech. A jsme otevření eh, vašim připomínkám. Děkuji. Já vám také děkuji. Děkuji za celou tuto rozpravu, která bude samozřejmě pokračovat. A máme lhutu pro pozměňovací návrhy, která je 10. října 11 hodin. Hlasovat na Envy budeme v listopadu 21. Dobře, v případě můžeme pokračovat se včelami. Jde eh, o zprávu, která se nazývá Vyhlídka výzvy pro odvětví včelařství Evropské unie. Spravodajkou eh, je paní Mirej Dornano a já jí tímto dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, návrh eh, stanovisk které mi bylo svěřeno, eh, mě velmi zajímalo, protože víme, že eh, je to teď velmi aktuální téma, je to prakticky jediné stanovisko, které bude určeno hlavnímu výboru, což je výbor pro zemědělství. Já jsem také minulý týden navštívila eh, francouzskou observatoř pro včelstva eh, ve svém volebním okrsku. Mohla jsem se bavit se včelaři, s výzkumníky, kteří eh, se snaží vybírat nejodolnější, nejplodnější eh, včely a snaží se pomáhat kultivovat tyto druhy společně se včelaři. A myslím si, že rozhodnutí Evropského parlamentu v této otázce bude mít značný dopad v příštích letech. Návrh stanoviska, které vám dnes chci prezentovat, eh, má reagovat na hlavní problémy, kterými se v budoucnosti tento sektor bude potýkat. Obrátil jsem se na řadu specialistů, vědců a výzkumníků a ve svém eh, návrhu chci hlavně říci, že včely představují základní součást biologické rozmanitosti a že to je celosvětové dědictví, které je nenahraditelné, protože eh, včely provádějí opilování, jsou tedy důležité pro reprodukci, eh, která je prováděna živočichy. Co se týče eh, selekce včel, je třeba připomenout, že tím už se můžeme vyhnout některým chorobám, ale i tak musíme znát rizika, které k tomu vedou, protože může docházet k ochuzení genetického dědictví včel zejména těch našich místních druhů. dále ve své zprávě hovořím o tom, že je špatné generálně nebo široce používat eh, chemické pesticidy, které mají dopad na přežívání včel. Musíme si uvědomit, že tisíce občanů nám eh, poslali petici, která volá po obecném základu neonikotinoidu. A proto je naší povinností, abychom vyslechli tyto obavy a eh, reagovali na ně. Je potřeba navrhnout nějaký eh, budoucí postup. A z toho důvodu jsem chtěla také zdůraznit, že řízené opilování může přispívat k obnovení souladu mezi včelaři a zemědělci a že tím můžeme také významně zvýšit výnosy z pěstování plodin. Je potřeba tedy řešit tyto otázky spojené s, spojené s zdravím včel, ale potom je také potřeba řešit eh, v distribuci nebo výrobě eh, podvody s medem, podvody tedy falšující jeho původ, protože je to případ eh, nekalé konkurence. Jedná se vlastně o falšovaný med. A Evropská komise by také měla zahrnout do cílu společné městské politiky, cíle v oblasti včelství, protože eh, jde o zvyšování produktivity. Intensifikace pěstování v určitém prostředí nenabízí včelám eh, zdravý životní prostor. A dále v důsledku té návštěvy, kterou se mohla provést té observatoři pro eh, včelstva, Eh, bych eh, chtěla zdůraznit důležitost vědy a výzkumu, protože ehm, tím můžeme bojovat proti zkracující se délce života včel, eh, nebo královen především. To je velmi znepokojivý jev. Měli bychom také se věnovat vývoji biologických pesticidů, které nebudou škodit včelám a dále hledat alternativy neonikotinoidů a, ta, a dokonce i glyfosátu jejíž škodlivost pro včelstva byla prokázána. Tedy tak bychom měli eh, podporovat vzdělávání, informovanost včelářů, a zavést nerušivý evropský dohled nad včelami tím, že budeme mít eh, ukazatele života schopnosti včelstev. A potom eh, ve svém návrhu hovořím o tom, že je potřeba zvýšit počet, nebo pardon, zvýšit výši prostředků na boj proti obchodním podvodům. Protože hovořit o problému bez toho, abychom měli prostředky na to, jak proti těm bojovat, nemá žádný smysl. Samozřejmě se těším na všechny vaše připomínky na otázky k tomuto návrhu a e, děkuji těm, kteří e, se chtějí zapojit do jeho dalšího rozpracování. Děkuji. Dáme slovo stínovým zpravodajům. Paní McGuinness. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce za její zprávu a za její znalost eh, těch místních podmínek v terénu eh, v této oblasti. To je vždycky velmi užitečné. Eh, já chci jenom specificky se vyjádřit některým pozměňovacím návrhům, které předložíme. Některé se budou týkat struktury, protože si myslím, že odstavce 5 a 10 jsou v podstatě stejné, takže možná, že by se mohly sloučit. A potom, eh, co se týče obsahu, odstavce 1, možná by se dalo vyladit ta formulace, o tom se můžeme promluvit bilaterálně, možná, že to je také eh, překladový problém. Potom odstavec 2, mluví se tady o selekci a mluví se o škudcích nebo ohrožení zdraví, chtěl bych tam eh, zvolit jiný jazyk. Potom odstavec 3. Myslím, že je to trošku příliš silně vyjádřeno, nezohledňují se eh, opatření, která již byla přijata v oblasti ochrany rostlin, to bychom také měli v té zprávě vypíchnout odstavec 6. Eh, to, eh, ta formulace a to zaměření je trochu problematické. Zase nereflektujeme dostatečně ekologické prvky společné městské politiky a opatření na ozelenění politiky. Myslím si, že bychom eh, také mohli eh, s nějakou formulací přijít. Potom odstavec 8. I to eh, souvisí s tímto bodem. Ano, měli bychom stimulovat hledání problému, pardon, hledání řešení problému a hledání produktu, které by se měly nahradit a v jejich případech hledat nějaká jiná řešení a biologické pesticidy mohou být jedním z těch eh, řešení. Takže na tom určitě můžeme dále pracovat. Vzdělávání pro včelaře ano, to je zásadní věc. Někdy je to kolikrát jenom takový koníček, který, eh, eh, do kterého se lidé pouštějí bez hlubších znalostí a může to vést některým negativním jevům. Já jsem také jedna z poslankyň, která se vždycky účastnila takzvaného včelího nebo včelského týdne. Eh, jak také říkáte ve své zprávě, jak eh, domestikované, tak i divoké včely jsou zásadní pro opilování a tím pádem pro produkci rostlin. Takže děkuji. Pan Běga má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce. Nechci eh, eh, nechci zacházet do lidských podrobností. Vy jste to zhrnula velmi strašně, také jste vystihla správně problémy, které se vyskytují v sektoru včelařství. Zejména se mi líbilo, že říkáte, že je potřeba podpořit Eh, vědu a výzkum eh, s ohledem na životnost eh, královen, včelých královen. A potom je potřeba pozbudit používání nových metod, také bojovat proti nekalým obchodním praktikám, tedy falšování původu medu. Med je jako produkt jasně definován v Evropské unii, takže ty standardy proto existují. A už eh, v regulaci z roku 2004 jsou obsaženy klíčové eh, zásady pro sektor včelaství. Jde o to, že je potřeba zlepšit eh, důvěru a Eh, informovanost spotřebitelů a označení tedy produktů a také zajistit to, aby dovozy medu ze třetích zemí byly jasně označeny a této metodologie bychom se měli eh, držet. Eh, a tím bojovat proti padělkům nebo podvodům. To jsou věci zásadní pro spotřebitele. A potom jsou tady ně, některé věci, se kterými úplně nesouhlasím. Například odstavec 3, podle mě Eh, to nemůže být uváděno, ty chemické produkty jako jediný faktor, který vede k jejím úmrtím. Samozřejmě, že neexistují jenom biologické a takzvaně eh, dobré produkty, kolikrát mohou mít i nějaké další vedlejší účinky, které mohou být ještě horší. Nemyslím si, že je to tak černobílé, že by chemické byly špatné a biologické eh, dobré. Eh, přijde mi to tady příliš eh, zjednodušeně uvedeno. Stejně tak, když se hovoří o úmrtnosti včel, tak eh, to je mnohem složitější problém. A samozřejmě to také záleží, v jaké oblasti, o jaké oblasti hovoříme. Dále se tady zmiňuje, že všechny pesticidy jsou pro včelstva ohrožením ale měli bychom si připomenout, že pesticidy jsou e, předmětem dlouhého procesu schvalování, na, než se uvedou na vnitřní trh a proto si myslím, že nemohou být všechny e, tak vážným ohrožením zdraví včel. A také si musíme uvědomit, jaký význam má výroba medu pro evropské zemědělství. Myslím, že je to předmětem e, zájmu mnoha lidí a je potřeba bojovat proti všem negativním jevům, které by mohly eh, vést k ohrožení tohoto sektoru. Eh, jinak víme, že už eh, existuje celá řada textů, pravidel a tak dále, například zemědělská politika. A já doufám, že se nám podaří s paní zpravodajkou ten text trošku vyladit tak, aby zamezil těm nekalým praktikám a aby usnadnil využívání nových nástrojů, které povedou ke zlepšení fungování aščelského sektoru. Děkuji. Paní Konečná. Děkuji, paní eh, předsedkyně, děkuji zpravodajce i kolegům, eh, šedou zpravodajům, spolu zpravodajům. Eh, dovolte mi jenom pár, pár poznámek té zprávy. Určitě ji můžeme považovat za jakýsi základ eh, toho, co by mělo být výsledkem. Já si myslím, že na řadu věcí eh, jsme v ní ještě zapomněli, týkající se problematiky včelstev a některé věci jsme příliš užili pouze na jednu jedinou látku, například, která může být problémem. Taky bych se vyhla nějaké paušalizaci, protože Eh, včelařství je velmi, nebo včely jsou velmi citlivé na řadu subjektů a určitě bychom všichni měli mít ten zájem, vlastně jediný je, je chránit, protože bez včel nebudeme ani my. To je prostě jasný fakt. A a například otázka potravinové bezpečnosti jednotlivých zemí, to znamená produkce řady zemědělských komodit závislých na opilování by určitě také měla být i z našeho výboru brána jako zcela vážná nebo jako vážné zvýšení prstů, protože se nám ukazuje, já jsem ráda, že ne v mé zemi, ale v řadě zemí, že se včelstva, eh, počet včelstev snižuje a určitě eh, by, to, by naším cílem měl být opak eh, toho, této věci. Stejně tak včely jsou jedinečným a nenahraditelným indikátorem monitorování stavu životního prostředí jako celku. On, tam nejde pouze o ty pesticidy, jde tam o arzen, o radiaci, o řadu dalších věcí, které jsou schopny identifikovat daleko dříve, ne, než uh, vůbec dojdeme k tomu, že, že se nějaký problém vyskytl. Uh, v rámci managementu krajiny a dalších a dalších věcí. Já bych možná ráda upozornila na eh, jednu věc, ještě která mě tam zaujala. My bychom s včelami neměli spojovat pouze med, protože med je pouze jednou, eh, nebo není, včelařství není jenom o medu, je to jenom jedna ze složek, které možná, kterou možná sice využíváme nejviditelněji a nejvíce, ale například eh, technické látky typu vosku, jsou také nenahraditelné, nebo, eh, nebo různě farmaceuticky významné eh, látky typu propolisu, které včely produkují, opět nenahraditelný fakt. A to všechno nejenom, že eh, se nám také falšuje a různě se s tím obchoduje a my nejsme dneska schopni zabránit nějaké větší kontrole těchto produktů, ale zároveň patří k tomu komplexu včelařství a včelstev Eh, na který bychom neměli zapomínat. Zároveň bych ráda upozornila na dovoz eh, včelařských produktů ze třetích zemí, což se stává fatálním a zásadním problémem, kdy nám zde zcela bez kontroly nebo bez kontroly, ale dostává se nám na evropský trh eh, med z třetích zemí, o jehož kvalitě, ale i bezpečnosti pro evropské občany velmi pochybuji a velmi často se nám stává, že je uveden do prodeje a až následně jsme schopni po nějakých testech zjistit, že vlastně to není, není úplně v pořádku. Takže v této, v této souvislosti my připravíme pozměňující návrhy. Já pevně věřím, že eh, v tomto tématu nebudeme politici, ale budeme občané a kteří zde chtějí žít a pokud zde chtějí žít, tak včelařství je jeden ze sektorů, bez kterého to prostě nepůjde. Včely jsou jedním eh, ze zvířat, bez kterých to nepůjde a pevně věřím, že si odpustíme některé eh, politické nejance, které s touto zprávou mohou být spojeny, protože eh, vče, nebo evropští včelaři si zprávu o Eh, včelařství z pozice, ze strany Evropské unie a z Evropského parlamentu už prostě zaslouží. Čekáme na ní příliš dlouho. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Evi. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za práci, kterou odvedla a na rozdíl od jiných kolegů eh, si vážím toho, že eh, zpráva z vlastní iniciativy eh, nedává příliš prostoru k manévrování. Já doufám, že všechny politické frakce budou schopny přispět k tomu, co už jste odvedla. Musím říci, že souhlasím s mnohým z toho, co jste zahrnula do toho návrhu. Podáme pozměňovací návrhy, které půjdou směrem k osvětlení zásadní role, kterou včely sehrávají na našem světě. jakou zásadní úlohu mají pro potraviny, potravinovou bezpečnost a tak dále. Studie FAO z roku 2016 vysvětluje, že včely eh, eh, zvyšují eh, sklizně a dokonce vyčíslují přesně ten příspěvek včel zejména u malých zemědělců může výnosnost být zvýšena až o 25 A je to také zcela zadarmo, je to pouze eh, dáno tím, aby eh, jejich pole přitahovala opilovače. Eh, takže tady bychom měli hodně hovořit o zemědělských politikách v Evropě a ve zbytku světa. Pak máme ještě eh, pozměňovací návrh, který eh, bude posilovat eh, to, co už v textu je, a sice vyslovení potřeby zakázat neonikotinoidové pesticidy. Jak víte, už jsme učinili několik málo kroků v Evropě, ale ještě zbývá hodně práce. Je potřeba reagovat na obavy milionů občanů eh, v Evropské unii eh, chodí za námi petice a tak dále, takže je potřeba tento krok udělat. Myslím, že už nám nezbývají žádné výmluvy, nemůžeme to odkládat. Stovky studií eh, prokazují, že je to nutné Dnes eh, je neonikotinoidům vystaveno značné množství včel, eh, zvyšuje to eh, úmrtnost o 23 působení tohoto pesticidu. Takže to bychom měli mít na paměti. Včely jsou v samém středu naší ekologie a agroekologie, takže si myslím, že bychom se měli postarat o udržitelnost praxe chování včel. Paní Grostet. Velice děkuji, paní předsedkyně. Už celé roky, neli desítky let, má skupina se zabývá touto otázkou, to znamená včelařského odvětví v Evropské unii. A pro ty nejstarší eh, v tomto parlamentu asi vzpomenete na Astrid Lulingovou, která vždy, vždy měla eh, velmi Eh, pamětihodné projevy k této otázce eh, velice rezonantní a eh, v dnešní době vlastně to předjímalo ty výzvy, které dnes ve včelařství jsou, to znamená úmrtnost včel, k tomu se teď nebudu vracet, protože o tom jsme již hovořili dost často na to, abychom to pochopili v tomto výboru ale produkce medu v Evropě je nedostačující, tudíž využíváme dovozu. Dobře víme, že výrobci z třetích zemí dnes se neřídí komunitární legislativou. A víme, že to, čemu se říká med, z dovozu není med. Takže tak, taky musíme chránit spotřebitele. Musíme informovat spotřebitele co nejpřesnějším způsobem. Já chci eh, z celého srdce podpořit to, co řekla paní McGuinness, stínová zpravodajka mé skupiny. Je důležité vyladit určitý počet věcí, ale je také důležité nějakým způsobem va- eh, valorizovat med jako takový, eh, dát mu hodnotu, kterou si zaslouží. Takže komunikovat. Na jihu Francie byly podniknuty určité iniciativy, které jsou obdivuhodné. A proto je důležité profesionalizovat toto odvětví, eh, školit včelaře, eh, využívat genetické selekce, abychom mohli eh, skutečně podpořit včelařství. Takových podniků je hodně, jich čím dál tím více a myslím, že v tom můžeme sehrát roli. Děkuji. Já vám také děkuji. A není paní Riz. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Za, sdílím eh, to, eh, ten signál, to jakési, eh, to mrknutí očkem směrem k Astrid Luling, na kterou si vzpomínáme, která opravdu se zápalem hájila včely a včelaře za doby svého působení. A jinak já jsem také spoluorganizátorkou toho včelského týdne v červnu, kdy se snažíme informovat o um, všem, na čem záleží eh, včelařům. Eh, samozřejmě si totiž cením toho textu, který je teď eh, mám na stole, s tím, že to je do určité míry omezené, protože je to pouze stanovisko, jsou tu, je tu, je tu určité prostorové omezení z hlediska formulací, některé věci nám tu chybí. Z hlediska formy Mohu se připojit k tomu, co říká paní McGuinness. Můžeme združit některé body eh, z hlediska věcného i z hlediska formulačního. A konec konců to bylo potvrzeno, ale zatím to v tom textu ještě není. Pro, pro se, ten sektor je důležité jmenovat jednu věc, a to neonikotinoidy nejenom obecně pesticidy, protože to je specifická konkrétní záležitost týkající se mnoha včelařů, aby tam byly zmíněny tyto toxické, pro včely toxické látky, jimiž neko, ne, neonikotinoidy jsou. Že tady obrovská petice, pět milionů evropských občanů, které se, kteří se vyjádřili k otázce neonikotinoidů. Takže já si myslím, že tento termín by měl být výslovně zmíněn. Není to žádná drobnost. A pak je to ještě pár dalších věcí, které tam unikly. Nevím, jestli pozměňovacími návrhy by se to tam dalo nějakým způsobem dostat. Klimatické změny, ničení eh, eh ekologických stanovišť, varoa. Eh, to, varoza, to je dal, další eh, problémy. Je důležité, aby a komise to má na svém červeném seznamu, jsou, existují některé druhy včel, které jsou zvlášť ohroženy. V podstatě tisíc druhů z dvou tisíc. Téměř polovina těchto druhů je ohrožena. Kvalita statistik se liší eh, podle různých států a míst, což komplikuje situaci. Přitom statistiky jsou zásadní eh, k tomu, abychom mohli eh, věci správně vyhodno, vyhodnocovat. A Každopádně to otázkou Evropské platformy, eh, která se také účastnila, vznikala na tom Evropském týdnu včelařském. A, takže já se zatím omezím na těchto několik poznámek, eh, ve, což jsou věci, v nichž bych ještě si přála eh, vidět určité změny v tom textu. A samozřejmě v kontextu práce Astrid eh, Luling by bylo dobré také eh, se dále analyzovat ten, ten eh, týden včelařský a poděkovat těm, kdo organizovali. Děkuji a nyní slovo dostává zástupce komise. Thank you, uh, Chair, and um, also... Děkuji moc krát, paní předsedkyně, a děkuji také zpravodajce za eh, tyto eh, důležité eh, návrhy týkající se sektoru, který je opravdu v samém srdci našich zájmů. Víme, že situace je křehká, víme, že musíme ovčely pečovat, protože jsou zásadní pro celý zemědělský sektor. O tom není naprosto žádných pochyb a e, týká se to jak domestikovaných medonostných včel, tak e, divokých e, opilujících včel, protože obojí působí společně. Víme také, že včelařství hraje důležitou roli ve venkovských ekonomikách, v regionech různých členských států, a všichni eh, pracujeme na příznivém prostředí pro opilovače a chceme eh, včelám vytvořit příznivé prostředí, zejména v době, kdy eh, jejich přísun potravin není dostatečný. Chtěl bych uvést z naší strany dva nebo tři komentáře k vašim úvahám. Eh, už eh, toho bylo řečeno mnoho, zejména paní McGuinness eh, už nám předala názory z výboru Agri. Chtěl bych zdůraznit, že prostřednictvím společné zemědělské politiky poskytujeme podporu včelařům, zejména z rozpočtu na apikulturní programy které teď čítají zhruba 36 milionů euro ročně. A chtěl bych také zdůraznit, že už to přineslo určité ovoce. Počet včelstev se celkově zvýšil za poslední dva roky a existuje trend čerpat tyto fondy také na stimulování včelařských aktivit. E, důležité také je, a na to nesmíme zapomínat, že společná zemědělská politika už poskytuje prostřednictvím tří různých opatření a nástrojů e, podporu životnímu prostředí. E, paní McGuinness e, se zmínila o takzvaných greeningových aktivitách a já bych k tomu dodal to, co je součástí osvědčených zemědělských postupů a také agroekologická opatření, která jsou součástí podpory strukturálních fondů prostřednictvím regionálních programů a které napomáhají zlepšit eh, přirozená prostředí v čel. Souhlasím s vámi, že se musíme tomuto tématu pozorně věnovat, a to zejména v souvislosti s ochranou rostlin eh, a pesticidy. Máme velice přísný schvalovací proces. A e, jak víte, schválení je možné pouze v případě, kdy e, produkty jsou neškodné pro zdraví lidí a zvířat. V komisi velice pečlivě monitorujeme e, tyto souvislosti a Zmiňuji, zmínili jste také problém neonikotinoidů, kdy eh, je třeba omezit nebo rovnou zakázat eh, tyto produkty na základě hodnocení EFSA. Myslím si, že je to správný krok a potřebujeme podporu vědeckého světa k tomu, abychom měli jistotu, že se nenecháme svést ke špatnému řešení tím či oním směrem. A e, na závěr bych chtěl zmínit problém e, padělání a e, kvality medu. Med uváděný na trh a jeho označování, to jsou témata, u kterých si komise zcela uvědomuje problém týkající se cukernatosti a také technická omezení, která momentálně máme. E, naši kolegové z DG Sante e, se tím zabývají a provedli jsme e, nebo vytvořili jsme eh, eh, celoevropský koordinační plán kontrol v letech 2015 až 17. Výsledky jsou dobře známé a eh, řeknu z toho jenom jeden bod a sice, že celkově se zdá, že praxe přidávání cukru do medu se vyskytuje v Evropě i v třetích zemích. Takže to je eh, problém, na kterém musíme spolupracovat eh, všichni společně, zejména s členskými státy, eh, což jsou ti, kteří nakonec musí ty kontroly provádět a mají orgány, které garantují kvalitu našich medových produktů. Takže ještě jednou musíme všichni úzce spolupracovat, protože to je jediný způsob, eh, jak usnadnit situaci občanům a jak učinit z včelařství udržitelnou aktivitu. Děkuji. Děkuji moc krát a na závěr eh, paní zpravodajka, paní Dornána. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, já odpovím všem tazatelům. Takže paní McInnes, děkuji za vaše připomínky. Samozřejmě, že struktura může být mm, případně modifikována. Ano, pokud se týká SZP, jistě, že zó- chráněné zóny musí, musí e, být respektovány a případně určité negativní dopady SZP. A také musíme chránit divoké včely. Vši otázka, plně souhlasím, pokud se týče, co se týče medu jakožto přírodního produktu a ochrany spotřebitele. Asi víte, že nehovořím o, pouze o pesticidech, pokud jde e, o e, snižující se počty. Také glyfosáty například e, ohrožují včely. Dále paní Konečná, možná, že se vám může zdát ta zpráva v některých rysech obecná příliš, ale já si přesto myslím, že je důležité ji přijmout uh, pro budoucnost všel, abychom měli, abychom pracovali koncenzuálně. Pak eh, samozřejmě máme ty eh, nejenom med, ale uh, různé další výrobky jako propolis, um, a mateří kašička a tak dále, to všechno samozřejmě uh, do toho implicitně patří, ale nechci tu věc uh, politizovat. Pokud je spolitizovaná, tak to není rozhodně má vůle. Uh, Eh, dále, paní, vy jistě to je dobré, že chcete obohatit mou zprávu. Já samozřejmě vnímám to v této optice eh, a je určitě důležitá ta, ta petice, iniciativa, občan, občanská iniciativa adresovaná eh, institucím a občanům. Paní Grosteta jistě to leží srdci, na srdci včely, ale jde potřeba také z toho vyvodit určité následky. Společná zemědělská politika se svým produktivismem prostě neumožňuje přežití eh, včel. Glyfos, používání glyfosátů rovněž jim škodí. Paní Rys, ano, neonikotinoidy bychom měli zmínit, to je v pořádku, ale eh, jsou z části již zakázány. Jinak, eh, tento text musí získat podporu všech skupin samozřejmě varoázu a e, další choroby a neodnikotinoidy by tam měly být zmíněny, já to tam zapracuji. Dále, e, sam, samozřejmě opět ten produktivistický přístup, který je vedlejším důsledkem společné zemědělské politiky, je velice negativní a komise ho nadále e, podporuje. A myslím si, že to, co zatím děláme, jsou pouze jakési kapky v moři. Ehm, e, já myslím, že země, e, včelaři a včely očekávají skutečnou změnu přístupu a nejenom pár nějakých dotací a pomocí. Děkuji. Já vám také děkuji. Děkuji moc krát. Lhuta pro pozměňovací návrhy 3. října 11.00 a hlasovat budeme 19. října. Děkuji moc krát a e, dobrou chuť. Next meeting 11. Příští schůze 11. října.